Good morning everybody. May I open the second... Dobrý den, dámy a pánové. Dovoluji si zahájit druhý den zasedání výboru pro zahraniční věci pořad jednání pro dnešní dopoledne je pořádáno s podvýborem pro lidská práva. Je to výměna názoru s Jiřím Poměnovským, což je výkonný ředitel Evropského nadačního fondu pro demokracii a bude hovořit o první výroční zprávě této Evropské nadace pro demokracii na půdě našeho výboru. Pár slov o panu Pomjanovském. Ještě dříve, než se stal výkonným ředitelem, byl náměstkem ministra zahraničí v Polsku ve vládě Donalda Tuska a byl také v 80. letech, tedy dnes už uplynulo 25 let od pádu berlínské zdi, ale on byl také jedním z aktivistů demokratické opozice v Polsku za studií. Později působil ve státní správě na ministerstvu zahraničí, školství, pak na ministerstvu zahraničí, věnoval se Ázii a Blízkému východu, pak se stal velislancem v Japonsku a působil v oblasti spolupráce rozvojového programu OSN a um, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. A věnoval se také celé řadě uh, aktivit v boji proti ozbrojeným konfliktům a přírodním katastrofám a také připravil eh, rozvojový program v Polsku pro roky 2006 až 2008. Cílem našeho dnešního jednání k tomuto bodu na pořadu jednání je pohovořit o nadaci pro demokracii, což je projekt, který se těší od počátku podpoře Evropského parlamentu. Je to zároveň významná iniciativa z Polska ze zjevných důvodů. Snaží se podporovat demokracii tam, kde není plně zakořeněna s tím, že si uvědomujeme také vlastní zkušenosti předchozích let. Nadace pro demokracii je tedy společným projektem Evropské unie a členských států a je to nezávislá nadace podle belgického práva. Díky tomu je to organizace flexibilní, která dokáže zajistit rychlý zdroj financování. Je to otázka několika dní a to také tam, kde by Evropská unie obtížně hledala zdroje financování v souladu s finančním nařízením a předpisy, které platí. Obecně se Evropská nadace pro demokracii zaměřovala na okolí sousední země Evropské unie a právě Pan Pomjanovský, jakožto výkonný ředitel, se do této funkce výborně hodí, protože se může zaměřovat na priority jako podpora občanských iniciativ, posilování demokracie jak ve východním partnerství, tak v partnerství jižním a zcela jistě vám o tom poví podrobněji. Poví vám také o tom, jak finanční prostředky, které má Evropský nároční fond k dispozici, jsou přidělovány nejrůznějším projektům na eh, jihu a také severovýchodě z hlediska zeměpisné orientace. A nyní bych rád také zdůraznil, že naši kolegové z podvýboru pro lidská práva, zvláště náš kolega Andřej Křip, který je také z Polska, poskytnou příležitost podrobněji se zaměřit na práci Evropské nadace pro demokracii a to formou zprávy z vlastního podnětu. Zcela jistě se o tom dozvíme více. A nyní bych rád dal slovo panu Pomjanovskému, prosím. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát výboru za pozvání představit první výroční zprávu Evropské nadace pro demokracii je to pro mě velká čest a také můj statutární úkol, vaše pozvání mi umožní splnit eh, úkol, který ze statutu nadace mám. Na úvod bych rád poděkoval Evropskému parlamentu a Výboru pro zahraniční věci a obecně všem poslancům Evropského parlamentu, protože bez vaší výrazné a trvalé podpory by naše nadace vznikala mnohem obtížeji na, v každé fázi přípravného procesu pro Evropskou nadaci jsme zaznamenali, jak Evropský parlament prosazuje hlavní kroky a zároveň se snaží odstraňovat jak byrokratické, tak politické překážky. Zde bychom měli vidět velký význam parlamentu. A právě tato úloha parlamentu se také odráží v struktuře nadace představenstvu předseda Elmar Brock a Alexander Lambsdorff předseda výkonnému výboru celkově. Máme devět eh, poslanců, kteří jsou eh, v ve správní radě nadace spolu se zástupci 28 států právě eh, v tomto smyslu je EED mimořádný subjekt. Před sebou máte tištěnou eh, výroční zprávu, ale dovolte mi zmínit několik důležitých aspektů. Rozhodnutí ustavit EED padlo v roce 2011. Od té doby však došlo k výrazným mezinárodně politickým změnám. Podpora demokracie se nyní dostala zpět do geopolitických ehm, změn a v tomto smyslu je působení nadace mnohem politicky citlivější. Vytvoření EED by mělo být vnímáno také jako známka nového trendu v evropské politice sousedství, která přesouvá důraz jednotlivých států na dlouhodobý důraz na společnost, který se zaměřuje na přímé zapojení se všemi partnerskými společnostmi se vš- a nikoli jenom se státními nebo vládními subjekty. EED dokázalo splnit velké ambice, protože od eh, svého vzniku se stala plně funkční organizací, která poskytuje granty. Analyzovali jsme více než 1200 žádostí o grantů a do dnešního dne bylo přiděleno 120 grantů. A rovnováha mezi východním a jižním partnerstvím byla také jasně prokázána. Podívejte se na graf na straně 19. Měl bych také podotknout, že z hlediska počtu žádostí, které se k nám dostávají, tak větší počet žádostí přišel z východního partnerství ale podíváme-li se na objem jednotlivých grantů, nákladnější granty objemově jsou poskytovány partnerům na jeho Evropské unie. To je zajímavý jev. Evropská nadace pro demokracii podporuje politický aktivismus, který nelze financovat eh, s běžnými nástroji, jako například Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, eh, nástroj pro občanskou společnost a nástroj pro stabilitu a mír. Podrobnosti najdete na straně 12 výroční zprávy. Jenom příklad. Několik partnerů Evropské nadace z Euromajdanu nyní Eh, přijeli do eh, Bruselu, včetně Hany Hopko, která eh, zastupuje ze stranu samopomoč, své pomoc a potom Světlana Zališču, která vede také mm, další reformní subjekt, které se nyní dostali do ukrajinského parlamentu a také slibují, že se budou snažit působit na zavedení reform na Ukrajině. Toto je příklad úspěšné jeho přechodu z organizací občanské společnosti do e, politických struktur. Obecně nadace zatím e, nakontrahovala 6,5 milionu euro v grantech Tyto granty byly v objemu od 2 do 200 tisíc eur a mohli jsme podpořit také iniciativy v nejsložitějších politických a bezpečnostních situacích. Najdeme to na straně 9 zprávy. Nejcitlivější projekty však zmíněny nejsou, protože se snažíme zachovat zvláštní postup pro tyto programy. Máme tam postup ochrany příjemců, jméno příjemce tedy není zveřejněno, zná je jenom sekretariát. A je, jak již bylo zmíněno v tom úvodu, děkuji za něj, zeměpisný mandát, je evropská politika sousedství těch 15 sousedních zemí EU. Pokud se podíváme na první rok práce EED, asi vás nepřekvapí, že v zemích, kde se setkávají s největšími bezpečnostními problémy, a problémy ohrožení demokracie se také s problémy setkalo EED v Egyptě a Azerbajdžánu. Se objevovala řada problémů se zužujícím se prostorem svobody. Obě země například v Azerbajdžánu eh, bylo, je vězněno několik příjemců grantů aktivity, řady organizací byly zablokovány a jejich účty zmraženy. Eh, také práce našich Kolegu byla stigmatizována, eh, lidé, eh, lidem bylo vyhrožováno, eh, případně byl, byli pronásledováni i politickými strukturami. Například v Azerbajdžánu je potenciálně jakýkoliv eh, takový transfer finančních prostředků nelegální a v důsledku toho se příjemce dostává do velmi riskantní situace. V Syrii například eh, musí tyto nevládní organizace fungovat v dramaticky nepřátelském prostředí, jsou rukojmými režimu a také extremistických sil. Zároveň si nadace uvědomuje, že působí podpoře demokracie a snaží se podílet na mezinárodní podpoře demokracie, ale zaznamenáváme také zužování prostoru demokracie. Vlády vydávají méně na demokracii a programy lidských práv než dříve tomto smyslu je důležité koordinovat práci lépe a hledat synergie. Právě v dobách krize je podstatné spojení všech sil. Spolupracujeme se všemi eh, mezinárodními subjekty podporujícími demokracii, ať už v Evropě nebo mimo ní. Například německé politické nadace, eh, nizozemský institut pro, pro demokracii NDIRI, Freedom House, Eh, General Marshall Fund a další eh, organizace sídlí si v Bruselu. A zároveň si uvědomuje určitou polarizaci podpory pro demokracii a demokratickou podporu, protože názory eh, v tomto směru se výrazně liší. Na jedné straně geopolitická situace žádá výraznější podporu demokracie, na druhou stranu také Mm, se eh, věnuje menší pozornost lidským právům a demokracii. Ehm, setkáváme se s výraznějším tlakem při prosazování demokracie, kdy musíme zdůvodňovat užitečnost podpory, kterou poskytujeme. V důsledku to však často vede ke krátkodobým výsledkům, než jen k tomu, abychom se zaměřovali, co to demokratizace je. Není to jenom e, transformace. Institucionální reformy mohou přinést dividendy lidem dlouhodoběji. Tento proces není lineární a hrozí nestabilitou. E, v důsledku toho se setkáváme s obtížnou volbou. Měli bychom Eh, prosazovat naše zásady přísněji anebo naopak mírněji, například programy pro demokracii v některých zemích by mohly být zmraženy, aby se v důsledku nich nedostali aktivisté pod nátlak vlád vlastních států. Bylo by to však moudré, já si to nemyslím. Tvrdím, že to je důvod, proč bychom měli pracovat intenzivněji. Neznamená to uplatňovat staré přístupy na nové prostředí. Naopak je třeba vyvíjet nové inovativní strategie, abychom se přizpůsobili nové restriktivnější politické krajině. V těchto nových přístupech musíme také zajistit, aby nadace byla náležitě financována. Nový hybridní rozpočtový model EED vychází z dobrovolných příspěvků členských států a rozpočtové aktivity výboru pro rozpočet představují jádro systému, který eh, stál u vzniku nadace aby přinesl kýžené výsledky, musí mít nadace náležité zdroje. Jak Evropský parlament, tak parlament jednotlivých států by měli působit na členské státy, aby eh, přispívali dostatečným způsobem do eh, rozpočtu fondu. Finanční prostředky však nejsou jedinou cestou pro zachování demokracie je potřeba působit také diplomaticky na jednotlivé státy, aby ukončili represe eh, demokratických aktivistů. Jsem přesvědčen, že přidělování eh, finančních prostředků eh, do aktivit zaměřených na společnost, ať už jsou na Ukrajině, v Rusku, v Tunisku, v Egyptě i jinde, právě toto je důležitou formou ochrany před agresivním putinismem a dalšími snahami omezovat demokratické evropské instituce, je to tak, a také chránit prostor občanské prostor společnosti a demokracie. Viditelná část této práce bude prováděna právě z naší strany a já velice rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, pane řediteli Pomjanovsky. To byl v podstatě vyčerpávající úvod pro naši debatu. A nyní bych rád předal slovo kolegům. Oni znají pořadí řečníků. Nejprve dostane slovo pan Andřej Křip, potom Kristian Dan Preda, paní Lysing, pan Butikofer a paní Gomez. Ty vidím teď. Pan Kouzo. Je nás docela hodně. Mějte na paměti, že máme zhruba 45 minut na tuto debatu. tak si svůj příspěvek řádně načasujte. Pane Křipe, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat panu řediteli za výbornou prezentaci. A to jak v té části, kterou jste prezentoval tady dnes, tak za předložený materiál. Připadá mi to trošku krátké, je to v podstatě rok a půl práce, ale svědčí to o tom, že ta iniciativa byla opravdu nutná. Musím říct, že základem toho všeho byly důkazy a zkušenosti z toho, co se událo v rámci arabského jara, co teď probíhá v zemích východního partnerství kdy se ukázalo, že jsou tady určité nástroje, které podporují demokratické procesy, ty, které má Evropská unie. Vzhledem ke své povaze to nejsou nástroje, které by se daly rychle využít. Ty výsledky nejsou rychle vidět. Proces změny si vyžaduje poměrně rychlý zásah a to neznamená, že to bude rychle pochopeno a přinese to rychle výsledky. Návrhy, které byly předloženy daci a ty částky, které nadace měla k dispozici, neumožnily financovat všechny projekty. ale několik set jich využito bylo a to znamená, že tento nástroj byl výborně využit. Pro sousední země i země vzdálenější. A já myslím, že parlament od počátku tuto iniciativu podporoval. Na začátku šlo o zapracování příslušného pozměňovacího návrhu do zprávy paní poslankyně de Kaiser, která se týkala demokratizace. A bylo to už za polského předsednictví a pokračovalo to dál v souvislosti s arabským jarem. Z toho jsme se pak mohli poučit a pokračovalo to ještě dál v rámci výboru pro lidská práva Tam jsme se věnovali tomu, k čemu by tento nástroj měl sloužit a já si myslím, že to přesvědčilo všechny hlavně proto, že by to měl být nástroj, který bude dostatečně pružný a umožní velice rychlou reakci, umožní podpořit projekty, které slouží občanské společnosti a jsou určeny tím rozhodujícím politickým aktérům. Protože často, když začíná proces demokratizace, a O tom jsme se poučili i při arabském jaru. Vlastně chybí vedoucí představitelé, lídři. Je potřeba budovat tuto společnost, společnost úplně od počátku. Evropský parlament tady uplatňoval dost velký vliv. Jak už jsem říkal, byla tady zpráva paní de Kaiser, dále roční zpráva o, zdroji, o, o stavu lidských práv ve světě, a také o evropských politikách v této oblasti. To byla zpráva za rok 2012, kterou připravil pan poslanec Chojto. I v této zprávě zmiňoval podporu nadace. A pak jsme měli také přehled strategie v oblasti lidských práv. Zpravodajem byl pan poslanec Tavareč. A nejdůležitější dokument Evropského parlamentu z 29. března 2012 je dokument, který obsahoval doporučení Evropského parlamentu v oblasti podmínek pro vytvoření Evropské nadace na podporu demokracie. A já chci říct, že tuto zprávu připravil pan poslanec Lambsdorff. A je třeba ještě dodat, že Evropský parlament také potvrdil, a toho se týkaly i mé pozměňovací návrhy, určité požadavky, aby bylo možné financovat tyto činnosti, které pak vlastně dali možnost jednat s radou, mhm. projednat určitá ustanovení, která zvyšují stabilitu financování této nadace. Takže, jak už také říkal pan Poměnovský, Jde o přímý prospěch pro demokracii a proto se zdá, že nové instituce, které vznikají, mají velký význam. A zvětší to také o tom, že Evropský parlament takto může reagovat na to, co se děje v našich zemích, pokud některé země chtějí účast v projektech nadace, včetně finanční účasti. Zatím takovou podporu nabídlo 14 členských států a navíc ještě Švýcarsko. A také je důležité aby toto účinné dlouhodobé financování bylo také trvale udržitelné. To je potřeba promyslet, je třeba zjistit, jak zajistit podporu této nadace v rámci jednotlivých evropských nástrojů. Já si myslím, že i pan Puměnovský mluvil o dilematu, které souvisí s efektivitou nadace a s její viditelností. Protože vzhledem k povaze nadace není v některých zemích možné zajistit její viditelnost. A účinky se projeví až v dlouhodobějším časovém období. A tak se právě dá poměřovat efektivita, účinnost procesů. Tak je možné zajistit stabilitu těmto projektům, kde výsledky nejsou vidět rychle, v krátké době. Takže je to třeba zajistit a je obtížné vyhodnotit efektivitu prostředků. A pak je tady ještě otázka geografického mandátu, geografického pokrytí, protože byla tady orientace na 15 zemí. Ty spadají pod geografický mandát této evropské nadace, ale jsou tady ještě potřeby na jiných územích a tuto věc je potřeba dále vyřešit. Současné finanční možnosti tomu nedávají prostor, ale je tady otázka na jak dlouhou dobu do budoucna by bylo možné tento mandát zajistit. A pak je tady ještě situace v některých zemích, eh, které spadají pod politiku sousedství, protože činnost této nadace není jednoduchá, ta práce jednoduchá není a někdy také je vůbec otázka, zdá to vůbec možné je. Takovým příkladem je třeba Sýrie, Vláda a islamistické síly nejsou partnery, které by mohly získat podporu této nadace pro budování demokracie. Takže mně se zdá, že tato dilemata jsou v podstatě výsledkem našeho hodnocení tady v Evropském parlamentu a my bychom chtěli, abychom co nejvíce podpořili činnost této nadace, stejně jako všech výkonných orgánů. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Děkuji, pane předsedo. Pane Pomjanovsky, děkujeme za prezentaci o Evropské nadaci pro demokracii. Já si teď beru slovo za skupinu ELS, ale také jaké, jako nový člen představenstva EED. Jak už bylo řečeno. Skupina ELS připravila návrh zprávy o EED bude se o tom diskutovat ve výboru a předřečník, který má na starosti. Jsem si jistý, že budeme úzce spolupracovat, aby se zajistilo, že tato zpráva ještě posílí činnost Evropské nadace pro demokracii. Já vám chci poblahopřát k tomu, že jste se tak rychle, v tak krátké době pustili do práce. Všechno funguje velmi dobře probíhá celá řada aktivit. Vaše zpráva uvádí celou řadu příkladů a na mě skutečně udělal dojem počet aktivit, pro které se EED využívá. Mám na vás určité otázky. Za prvé, Ve zprávě uvádíte, že ten proces je sice flexibilní při přidělování nějakých dotací, ale pořád je to dost složité. To je vaše vlastní kritika, anebo máte nějaké plány dokonce, abyste ty postupy zjednodušili? Za druhé, všiml jsem si, že se zaměřujete na tři země, kde se vám ještě nepodařilo vůbec nic v EED. Víme proč. Je to Bělorusko, Sýrie a Alžírsko. Alžírsko k těm třem zemím patří. A mě by zajímalo, jestli se jedná o politické překážky, anebo jestli prostě situace je taková, že se vám nepodařilo představit činnost EED v Alžírsku. A v neposlední řadě zajímalo by mě, jestli je krátkodobě možné pokrýt víc zemí. Ten návrh už je na stole, ale mě by zajímalo, jestli od června byly nějaké reakce na návrh zahrnout víc zemí. A další věc, kterou jsem možná měl začít, je to, že naše skupina podpoří činnost EED, zvlášť pokud je o nezbytné finanční prostředky. To je rozhodně závazek ELS. Děkuji. Hvala lepa. Kristijan, evo samo ćemo malo prilagoditi. Mnokrát děkuji, Kristiane. Změníme trošku pořadí řečníků. protože kolegové zmínili, že je potřeba postupovat podle politických frakcí. Takže pan Pancer je koordinátor za SAD a má ní slovo. Děkuji hostovi. Děkuji za vystoupení. Shodneme se na tom, že současné období je z historického hlediska velice specifické staré geopolitické body nebo odkazy se mění. A je potřeba zasáhnout, abychom podtrhli demokratické procesy. To je otázka, která tady zaznívá stále častěji, zvlášť vzhledem k nedostatku eh, rozpočtu. A to je problém. Když vycházíme z aktivit této nadace, já vidím čtyři body, na které bychom se měli zaměřit v činnosti nadace. Za prvé, a dva předřečníci už o tom mluvili, potřebujeme celkový pohled na věc. Musíme vědět, co se v jednotlivých zemích děje. Já chápu, co jste říkali. My musíme stále více dbát o rovnováhu mezi východem a jehem světa. A říkám to proto, protože i rozprava, která probíhá v tomto parlamentu o politických konfliktech a tak dále, a byla tady také ta myšlenka poskytnout východní Evropě výsadní postavení, upřednostňovat východní Evropu, chápeme to, ale máme velké problémy i ve Středomoří a nesmíme na to zapomínat. A třetí prvek, to je otázka, chceme spustit projekt, který se zakládá na strategických prioritách, protože pokud se nám podaří soustředit toto působení v rámci této priority, dosáhneme viditelnějších výsledků i pro, evropskou, i pro evropské veřejné mínění. A ty problémy, kterým čelíme, to všechno, co se děje na Blízkém a Středním východě, otázka kalifátu, tento problém se nedá řešit jenom z hlediska stability. Musíme zasáhnout i z hlediska kulturního. A proto musíme dávat zdroje i na tyto věci. Jak dosáhnout synergií s ostatními aktivitami, s činností ostatních institucí, abychom zabránili překrývání? Slyšel bych rád váš názor. Děkuji, paní Fotika. Dziękuję, panie przewodniczący. Witam, panie dyrektorze. Um... Děkuji mnohokrát, pane řediteli. Ráda bych navázala na slova svého předřečníka, který hovořil o tématu priorit Evropské unie. A jsem velmi ráda, že o tom hovořil právě Polák, že právě Polák vede tuto instituci, která se věnuje otázkám, si žádají zásahy Evropské unie, ale zároveň je to instituce, která vznikla eh, po arabském jaru je to jasným důkazem skutečnosti, že státy Evropské unie se angažují v eh, boj proti nebezpečím a ohrožením demokracie bez ohledu na to, kde nastanou, ať již na jihu nebo východě Evropské unie. A tomto smyslu bych ráda zdůraznila, že bychom eh, neměli stavět do protikladu výzvy v Jižní Evropě na straně jedné nebo na jihu od Evropské unie a na východ od Evropské unie, protože bychom neměli vnímat eh, toto takto protikladně. Problém Evropské unie tkví spíše v tom, že se setkává s problémy a velkými úkoly jak na východě od Evropské unie, tak na jih od evropských hranic. A naším závazkem je adekvátní přístup ke všem těmto velkým úkolům a výzvám a proto se těším, že máme tuto příležitost diskutovat. E, Děkuji. Nyní prosím pana Landor, Lansdorfa, aby se vzal slovo. Děkuji. Děkuji také za prezentaci. Já mám několik věcí, které chci říct, ale především chci poděkovat. Poděkovat panu řediteli a pracovníkům Evropského demokratického fondu, protože když jsme jednali s radou, tak jedno z přání některých členských zemí bylo právě to, aby ten sekretariát byl co nejmenší. Eh, dovedete si představit, co to znamená s 13 lidmi eh, řešit tisíce žádostí hm, důkladně, ale také rychle. Co to prakticky znamená, aby ty peníze skutečně tekly jak a to, že to funguje, za to chci poděkovat. Dále eh, bych chtěl kolegům a tady řeknu jednoho zástupce, který mě napadl, na, eh, který pracoval na radě eh, vedení z EPP, to je kolega Sela Franka, Franciska Brang z Zelených. Těšíme se tedy na nové kolegy v dozorčí radě a doufám, že tam budou kolegové z tohoto parlamentu, což byl také výsledek vyjednávání. To je vyjádření skutečnosti, že to je společná iniciativa členských zemí a institucí. A také mm, e, proto tam vysílají své zástupce do dozorčí rady a vzniká tak jedinečná struktura, která se tady vytvořila. Pak je tady ještě jedna věc a to je poděkování zástupcům občanské společnosti. My máme devět poslanců z Evropského parlamentu, tři z občanské společnosti a ti patří eh, tedy exek- exekutivnímu výboru. Jsou to muži a ženy, které mají velké zkušenosti eh, s prací v občanské společnosti, Ehm, práci s beneficienty podpory, podpory. A já chci říci, že mm, stejně mm, tak mě, stejně tak zástupců členských za eh, Stejně tak to platí pro zástupce členských zásob, že ta zkušenost, ty zkušenosti zástupců občanské společnosti z toho dělají skutečně úspěšný projekt. A tady chci mm, říci díky. Podle mého názoru máme před sebou tři výzvy, kterým se musíme postavit jako Evropská unie. Jedna se týká, tomu říkám pushback, to je tedy jaksi tlačení, potlačování demokracie um, nebo demokratizačních opatření, nástroje Evropské unie, nadace, německé, holandské nadace, Westminsterská nadace a jejich utlač, potlačování autoritativními režimy. To je velká výzva. A vůči tomto pushbacku se nám daří vytvářet prostor pro evropské a univerzální hodnoty, jako je demokracie a lidská práva. Další výzva, tady se obracím na kolegy ze zemí, kde je ještě potřeba věci dále zlepšovat, je financování. My musíme zajistit financování také na příští období. A kolega Fancery má pravdu, když říká, že geografická rovnováha mezi um, východem a západem je, musí být uh, zachována. Musíme zajistit, aby země Mm. jako Itálie zatím ne, své jediné euro. ve Španělsku jsme rádi, že e, se nám podařilo získat e, menší částku pro e, Evropský fond pro demokracii. Kolegové ze zemí, kde tomu tak není, tak bych žádal kolegy, aby se zasadili doma o to, aby uh, tady byly trošičku jaksi pozitivnější postoj k finančním požadavkům. Poslední bod, a to je důležité. Potřebujeme trpělivost při této práci. Podpora demokracie není mechanická. Tam se tedy nezapne mm, tlačítko a, a vznikne demokracie. My skutečně musíme trpělivě překonávat překážky a Eh, pracovat. Ehm, musíme také působit, kde je to neobvyklé, riskantní. To je ale součást pra- naší práce. Poslední bod, jedna výzva, která již naštěstí tedy není, eh, no, je vyřešená, to je dosažení koncensu mezi institucemi zde v Bruselu o smyslu plnosti Evropského fondu pro demokracii. Feedback z Rady, z Komise, z Evropské externí služby je pozitivní a e, to tež platí i pro Evropský parlament. Proto jsem rád, že po um, diskuzích jsme nyní v operativní fázi a máme e, široký konsensus pro práci ED. A já jsem rád, že mohu spolupracovníkům popřát eh, hodně úspěchů při této náročné práci, náročné práci a eh, že eh, bude možné hovořit o růstu, tedy o velikosti sekretariátu nelze přijímat další projekty, aniž by se vytvořil odpovídající stroj. Doufám, že tomu tak bude v příštích měsících. Děkuji panu kolegovi Rans- Lansdorfovi. Ehm, děkuji za jeho zkušenosti. Mnozí z nás tedy mají eh, domácí úkol se zasazovat o tento rozpočet. Paní Lezin, prosím. Děkuji. Eh, k tomu, co řekli kolegové v jejich prezentaci, tento nástroj se vyznačuje z mého, podle mého názoru dvěmi charakteristickými kritérii. Jednak je to složitost, o které jste hovořil, a druhá je samozřejmě rychlost. A otázky kontroly a transparentnosti, ačkoliv jsou obtížné, neměly by se zanedbávat. Proto mám otázku k rozpočtu, kontrole rozpočtu, pros, kontrole prostředků. A podle článku 10, na to jsou stanov, tak e, to částečně financováno z evropského rozpočtu. Na stránce 16. zprávy se říká, že Ehm, je, že podléhá tedy auditu komise a institucionálnímu auditu, tak jak to požaduje belgické právo. Bude to v budoucnu i tak, eh, tak i nadále, anebo ehm, tady poukazuju na článek 3, 4 stanov, je možné, že eh, by tu kontrolu prováděl soukromý auditor. To je tedy otázka k rozpočtové kontrole, pak obsahová otázka, co se hm, toho, co vádíte ve své zprávě, že podpora demokracie v závislosti na geopolitické agendě je ta práce ještě relevantnější na stránce 5 přílohy 1 angažovanost ED je tedy eh, sledováno mm, závislosti na povaze tohoto instrumentu. V stanovách ED článek 2, příloha 2 stojí, že také jaksi noví lídři by měli být přímo podporováni. Já jsem si to pokusila představit, co to prakticky znamená. Jak tedy nevládní organizace nebo politické nadace nebo ti noví lídři tedy jak budou voleni, jaká kritéria um, volby tady jsou. Když se podívám na Sýrii, tak se skutečně mm, kladu otázky také ve souvislosti s Egyptem nebo Ukrajinou. Jak, co je rozumné? Podle jakých kritérií mm, tyto takzvaní emerging leaders jsou eh, vybíráni? Pak mám konkrétní otázku na, k Ukrajině. Eh, existují regionální rozdíly. Je tam podpora také třeba na východní Ukrajině, co se týká projektu nevládních organizací, kteří aktéři jsou přesně podporováni. Děkuji. Děkuji paní kolegyně, nyní pan Brikov. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poblahopřát panu řediteli Poměnovskému k jeho zprávě. Chci mu také poděkovat. Chci poděkovat i zaměstnancům nadace za odvedenou práci během prvního roku. Já myslím, že můžeme všichni vyjádřit potěšení nad tím, když vidíme, jak se Evropská nadace pro demokracie za pouhý rok své existence rozvinula. Jako budoucí člen představenstva se velmi těším na spolupráci spolupráci a podporu. Sdílím, pane řediteli, váš názor v tom smyslu, že jak jsme se snažili, jak působit na sklidnění eh, některých neklidných oblastí aktivit naší nadace budeme i nadále muset využívat všechny dostupné prostředky, které máme Eh, v Evropské unii, zvláště právě Evropský nadační fond pro podporu změn vedoucích k demokracii, změn založených na uznávání lidských práv. A jak jste správně uvedl a také jak jste napsal ve svém úvodu k výroční zprávě, zúraznil jste, že nestabilita by neměla zastínit trvalou pozornost, která musí být věnována problematice lidských práv a demokracii obecně. Zmíním několik aspektů velmi stručně. Zmínil jste výslovně situaci v Egyptě například. A také to, jak obtížná tam situace je. Rád bych vás vyzval k tomu, abyste nám řekl, jak by EED mohla eh, takovou situaci řešit. A za druhé, myslím si, že smyslem podpořit ty, kteří se žádné podpoře netěší. Eh, to je velice důležité moto, ale kladu si otázku, proč jenom menšinu neregistrovaných skupin EED zatím podporuje a co lze udělat do budoucna, abychom takový přístup posílili. A za třetí, někteří kolegové tady zmínili otázku zeměpisného mandátu a já bych vás požádal, abyste působil proaktivně, abyste se této problematice věnoval skutečně aktivně. Myslím si, že nedostatek finančních prostředků by nám neměl být na překážku, protože si dovedu představit, že bychom mohli získat dodatečné finanční prostředky, pokud budeme schopni rozšířit svůj zeměpisný záběr. Já si myslím, že bychom měli zahrnout i Rusko právě do naší geografické působnosti. A mám jednu otázku, která se týká finančních příspěvků. Zde navazuji na slova kolegy Lamsdorfa. Zajímalo by mě, co lze udělat pro to, aby země jako Francie, Itálie a Portugalsko, které tradičně mají výrazné zájmy v jižním partnerství, a zapojit je do financování, aby působili jako financující partneři. A také mě překvapilo, že v současné době nepodporujeme žádný projekt v Izraeli samotném, ačkoliv víme o situaci tam, víme, také o postavení eh, arabské menšiny v Izraeli, také eh, víme, že jsou tam omezovány svobody jako svoboda združování a zajímalo by mě, jakým způsobem bychom mohli řešit problémy tam a co lze dělat například v souvislosti s Alžírskem, kde nejsme dostatečně v současné chvíli zastoupeni. A moje poslední otázka se týká Běloruska. Bělorusko má velmi nízké postavení na východě i v našich aktivitách vůči východu. Jaké faktory podle vašeho názoru vám zatím bránili v aktivnějším přístupu k Bělorusku a jak to vidíte do budoucna? Děkuji vám. Děkuji panu kolegovi Butikoferovi a pan Brok se k nám také připojil, který bude také v nadačním fondu představenstvu nadace, tedy pro demokracii. A je zřejmé, že si kolegové prostudovali výroční zprávu velmi uh, pozorně a myslím, že jsme skutečně položili všechny důležité otázky z hlediska eh, hodnocení působnosti prvních 15 měsíců nadace. Nyní bych požádal výkonného ředitele, pana Pomjanovského, o komplexní, nicméně stručné odpovědi na vaše otázky. Máte 15 minut, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také za ten velkorysý čas. Doufám, že těch 15 minut mi dá možnost alespoň stručně zmínit všechny otázky, které byly nadneseny a které mi připadají opravdu velice zajímavé a také legitimní. Takže mnohokrát děkuji za tyto příspěvky a mnohokrát děkuji za blahopřání k práci EED. Pro můj tým má tato podpora, toto povzbuzení opravdu velký význam, protože je to tým malý a usilovně pracuje na tom, aby dosáhl v té, už v této krátké době nějakých výsledků. Pokusím se rychle odpovědět na vaše otázky. Pan Kristian Preda se ptá, jak nastolit rovnováhu mezi flexibilním postupem. a organizovaným poskytováním grantů. To jsou věci, které neustále zjišťujeme. Když jsme jeli třeba na Euromaidan, tak jsme zjistili, že v době, kdy opravdu probíhá revoluce, sociální nepokoje a protesty, i takto flexibilní postup, který uplatňujeme my, ta žádost má pouhé tři stránky. V porovnáním třeba se 140 stránkami standardní žádosti o prostředky EU. I ty tři stránky jsou moc dlouhé. A nejde jenom o to, jak dlouhá je ta žádost. Jde také o to, jak zrovna lidé uvažují. Lidé, se kterými jsem já mluvil na začátku, když jsme se setkali na Euromajdanu, ti lidé říkali, my požádáme o vaši podporu, ale ne dnes, protože my nevíme, co bude zítra. Takže i schopnost naplánovat si nějaké aktivity nebo nastavit nějak logiku té příslušné podpory, která by mohla být vhodná dnes, už nebude platit zítra nebo pozítří. A současně třeba na Ukrajině, jak si možná vzpomínáte, Janukovič při posledním pokusu 16. ledna vymyslel zákon podobný těm, které vymýšlí Putin a jaké vidíme také v Egyptě. A zakázal aktivitu nevládních organizací. a během 24 hodin nebo v průběhu dvou dnů se dramaticky změnilo prostředí, protože to, co bylo zákonné včera, bude zítra nezákonné. V tomto smyslu se prostě učíme a spočívají v tom i naše poučení po tomto prvním roce práce. My jsme přesvědčeni o tom, že v některých situacích ty postupy nejsou dost flexibilní a musíme s tím žít i když si myslíme, že nadace z hlediska flexibility dosáhla jisté hranice, pokud jde o rovnováhu mezi flexibilním postupem, ale zároveň odpovědným využitím prostředků, abychom se vyhnuli podvodům a zneužívání těch prostředků. A to se přímo týká také otázky, která, kterou položila paní Lozenk. Týká se toho, jak víme, komu musíme dát prostředky a souvisí to také s otázkou pana Panceryho, jak zajistíme komplementaritu a synergie. A jeden velice důrazný prvek operačního modulu spočívá v tom, že hned od prvního dne vycházíme se souhrnu osvědčených postupů. Ten malý tým v Bruselu by rozhodně neměl šanci účinným způsobem pracovat, kdybychom nedostávali podporu od těch, kteří už jsou přímo na místě, kteří už tam pracují celá léta. To bylo tedy naše východisko. Já jsem z toho měl trošku obavy, ale ukázalo se, že je to jedna z nejúspěšnějších součástí naší činnosti. Ten komunitní přístup, spolupráce s delegacemi, s vyslanectvími, všichni nám dávají informace, my provádíme triangulaci těch informací, využíváme také jejich stávající zkušenosti, abychom zajistili, že ti, na které se obracíme, nebudou jen tak náhodně vybranými partnery. A měl bych říct, že definice něco, něčeho nového, nově vznikajícího nemusí znamenat, že je tam někdo, kdo nedělal vůbec nic a najednou se začne aktivně projevovat. Ne, že se někdo rozhodne najednou věnovat politické aktivitě. Toto je specifická nadace. Člověk, který se rozhodne, že přejde z neutrální nevládní organizaci k nějaké e, politické aktivitě, už je známý ve svém prostředí, také může dostat podporu. A zatím významné nástroje, především nástroje EU, neměly možnost podpořit takovýto přechod od nevládní organizace k politické činnosti. Takže tady nadace zaplňuje mezeru a poskytuje podporu tam, kde dřív nebyla. Takže jde o rychlost, ale jde také o instinkt a potřebujeme využívat stávající nástroje. Něco k rovnováze mezi východem a jehem. Rozhodně souhlasím s tím, co říkala paní Futiga. Ano, takový problém na nadaci nevidíme. Když se podíváte na naši tabulku výdajů, v tom prvním roce šla asi polovina na východ a polovina na jih. Nevidíme tady žádnou konkurenci. Snažíme se o to, abychom vycházeli vždy z aktuálních potřeb, takže dostáváme spoustu žádostí, snažíme se reagovat. Demokracii můžeme jenom podpořit tam, kde se někdo v rámci společnosti pokouší, usiluje o demokracii. Takže v tomto smyslu, pokud nikdo nepožádá, tak je velice obtížné něco udělat. A tím se například vysvětluje, proč je Alžírsko tak málo zastoupené v našich programech. Dostáváme velice málo žádostí z Alžírska. Takže v tomto smyslu je to pro nás velice obtížný partner. Snažíme se tam něco dělat, ale nemůžeme lidi nutit, aby požádali. Pokud je o Izrael a Rusko, Vzal jsem to na vědomí, chápu, o co vám jde. Nadační rada také začala debatovat o tom, že bychom rozšířili geografický mandát, ale to není v rukou sekretariátu. O tom rozhodují členové představenstva, jak víte, protože jste tam zastoupení. Takže to prosím nadneste prostřednictvím standardních řídících mechanismů. A ještě něco k Bělorusku. Bělorusko patří do našich aktivit, v Bělorusku je velice obtížná situace. Víc než 20 let máme stejného diktátora. Ale upřímně řečeno, po stejně dlouhou dobu máme také stejnou opozici, takže v jistém smyslu je velice obtížné najít někoho nového, nové aktéry. Snažíme se o to, podporujeme i stávající skupiny, ale ty už jsou dost dobře vybavené, ty už mají dostatečně velkou mezinárodní podporu a jsou uznávané. Takže úloha nadace pokud je o to flexibilní financování, má své místo, ale není zásadní. Není naprosto zásadní pro jejich činnost a jejich existenci. A proto v Bělorusku spíš hledáme nové aktivisty, novou aktivitu, a to nás stále ještě čeká. A musím říct, že situace na Ukrajině eh, to ještě stížila, protože běloruská společnost pozoruje ten obtížný konec války na východě Ukrajiny, ruskou agresi a v podstatě má strach, že podobná válka přijde i do Běloruska. Takže teď dostáváme informace o tom, že jsou ještě méně aktivní než dřív. Pokud je o zachování důvěrnosti a transparentnost, chci vás ujistit o tom, že jsme už dvakrát měli audit komise Dopadlo to velmi dobře. Máme také institucionální audit, který vyžádali někteří naši dárci. A samozřejmě platí pro nás všechny účetní předpisy v rámci belgického práva, protože jsme belgická soukromá nadace ale každých šest měsíců také podrobně dáváme hlášení o našich výdajích a o grantech představenstvu a proto se tak často setkáváme s představenstvem. Nemusím vám jistě vysvětlovat, jak náročné je to časově pro sekretariát, protože příprava zasedání představenstva jim zabere nejméně dva týdny, takže jeden měsíc v roce věnujeme čistě procedurální přípravě eh, zpráv pro představenstvo. Je to nevyhnutelné, aby se zajistila transparentnost a jednoznačný dohled. Takže tyto zprávy jsou velice časté a potom máme výkonný výbor, šest členů představenstva dohlíží nad každodenní činností v tom smyslu, že kontroluje pracovní plány a výdaje na dace. Takže v tomto smyslu máme institucionální audit a také každodenní dohled a sledování naší činnosti. To nám naše řídící struktura velice dobře zajišťuje. Necelých 20 projektů teď má statut eh, malých objemů nebo nízké viditelnosti a to je také případ, kde případný příjemce může být ve vězení anebo stigmatizovaný politicky ve svém prostředí, takže když třeba mluvíme o Sýrii, máme v Sýrii příjemce, ale ze zjevných důvodů se snažíme zveřejňovat co nejméně informací o té podpoře, kterou jim poskytujeme. To též platí pro Bělorusko a Egypt. Byla tady otázka, jak to děláme. Tady mohu zmínit vlastní zkušenosti z 80. let, kdy jsem byl mladým aktivistů, aktivistem, aktivistou polské demokratické skupiny. Využívali jsme stejné věci. Najdete to ve spoustě knih a vzpomínek. Není to tak složité. Někdy je to prostě obálka. Funguje to, funguje to přes mechanismus interní kontroly, interní prověrky a také proto, že činnost se sleduje a my věříme těm aktivistům, kteří riskují svůj život, aby mohli pokračovat ve své činnosti. A vždy takto postupujeme v situacích, kdy máme takovou tu jistotu. Takže je to vysoce selektivní a velice dobře připravené. Ale v takových případech je první prioritou bezpečnost příjemců a ochrana příjemců a všechny postupy se tomu musí podřídit. Zřejmě jsem neodpověděl na všechny otázky. Čas mi to nedovoluje, ale naprosto souhlasím s panem Pancerem, že se musíme zaměřit na klíčové priority. A jak už jsem říkal, vznikají synergie se všemi nástroji, zejména s evropskými nástroji, které financují také podporu pro občanskou společnost, lidská práva a demokracii. Ale nadace zaplňuje mezery a vstupuje do hry tam, kde tyto nástroje finanční prostředky poskytnout nemohou. A to se týká právě politické aktivity neregistrovaných skupin anebo žádosti o rychlou reakci. V případě dalších prostředků, dalšího financování ta rychlost možná není, protože ten systém výzvy k předkládání nabídek trvá mnohem další dobu. To je tedy z mé strany vše. Rád mezi vás přijdu znovu, když to bude nutné a pokaždé, když tomu budu mít příležitost, rád odpovím vaš, na vaše otázky. Mnohokrát děkuji, pane Poměnovsky. To byl velice ucelený přehled o činnosti natace. Já děkuji všem, kdo se zapojili do této debaty. Uděláme si na jednu minutu přestávku. A pak budeme pokračovat a budeme se věnovat panu Barzánímu z kanceláře Bezpečnostní rady kurdského regionu v Iráku. Meine Damen und Herren, ich darf die Sitzung erneut eröffnen. Dámy a pánové, prohlašuji se zasedání zahájené. Omlouvám se, že jsem přišel až teď, ale právě proběhla schůzka mezi oběma konzervativníma stranami Evropskou uh, lidovou stranou lidovou a čínskými komunismy, komunisty. Dass wir das Gespräch mit Herrn Basani führen können. Jsem rád, že budeme moci, máme příležitost k výměně názoru s panem Masrunem Barzuny, eh, členem Bezpečnostní rady Kurského regionu v Iráku. Vítajte, pane Barzány, eh, se zájmem vyslechneme vaše vysvětlení. Velice oceňujeme vaši přítomnost ve výboru, v zahraničním výboru. A mm, příležitost diskutovat vývoj v eh, tomto regionu v Iráhu a pos, v kontextu boje proti ISIS. Události v Kobány, mm, eh, tak mezinárodní eh, společenství mm, vítá boje, které působí proti bojovníkům ISIS, kurčtí bojovníci Kmany by mohli dosáhnout hranic a to je důležité vzhledem k posilám, které dorazí v budoucnu. Vidíme, že vaši eh, spoluobčané přejímají eh, tedy zodpovědnost za kurdské přátelé v Kobany a také vám chci poděkovat za to, co jste udělal na ochranu jezidů a dalších v této části světa. Je to velká odpovědnost, kterou jste na sebe vzala. My víme, že ta situace je obtížná, ta směs e, politiky, války, náboženství, etnických otázek a e, kvůli tomu je obtížné hledat řešení. Možná byste nám mohl pomoci s tím, abychom měli informace, aby bylo snazší eh, pro nás zastavit eh, další genocidu do části světa. Děkuji. Děkuji, um, že jste mě přijali, pane předsedo, vážení členové mm, výboru pro zahraniční věci. Mm, Dovolte mi, abych popsal bezpečnostní situaci v Kurdistánu a budoucnost našich, našeho lidu. Scházíme se v době eh, obav o bezpečnost našich lidí. Hrozné image, hrozné obrázky nevinných obětí, kurdů, muslimů, zmasakrovaných a popravovaných v Iráku, v Sýrii, šokovaly svědomí svobodného světa. Scházíme se v době, kdy řada zemí hrozby své národní bezpečnosti eh, eh, přesunuli jako mezi své priority. Scházíme se v době, kdy je ohrožen mezinárodní mír a bezpečnost. I přes tyto hrozby mezinárodní společenství stále není ochotné rozhodným způsobem eh, zvolit ochranu nevinných životů za každou cenu. Právě tato váhavost umožnila islámského státu v Iráku a v Syrii ISIS, aby zmasakrovali tisíce našich lidí, zotročili mladé ženy a prováděli genocidu. My v Kurdistánu bojujeme nejenom o svoji existenci, jako během celého 20. století, ale také eh, jménem celého svobodného světa. Dva dny před krizi musu jsme varovali před nadcházejícím útokem a navrhli vyslání pešmarně do této oblasti. Bohužel naše varování nebylo vyslyšeno. V 10. června 10 tisíc bojovníků ISIS vstoupilo do Musulu, okupovalo vojenské základny, banky, letiště, vládní budovy. Ty mm, pokrok těchto skupin společně se šokujícím kolapskem, kolapsem irácké eh, armády eh, pomínali naše varování z roku 2014. Během hodin po úteku eh, pět um, divizí irácké armády se úplně rozpadly, tisíce vojáků utekly, opustili své zbraně a ISIS, z ISIS se stalo z teroristické organizace teroristickým státem. Tento stát nyní má tanky, eh, o, o, opé, obrněná vozidla, těžké dělostřelectvo, pokročilé zbraně, moderní zbraně. Tyto zbraně ohrožují nejen Kurdistán, ale i naše sousedy a zbytek svobodného světa. ISIS používá mm, tyto zbraně a bojuje Eh, k terorizaci eh, vesnic a zranitelných rodin. Tisíce, desetitisíce křesťanů, jezídů jsou nuceně konvertováni k islámu a musí opouštět své, své úzimy. Mnoho rodin eh, se stalo obětí humanitární krize v regionu. S těmito kapacitami is, útoky ISIS ze srpna, 3. srpna jim umožnili spáchat zvěrstva eh, v době, kdy jsme požadovali pomoc od našich přátel. My jsme vděční eh, Spojeným státům a eh, evropským zemím, že vyslyšeli naše zoufalé volání a poskytli nutnou leteckou podporu, ale je třeba udělat víc. Mm, mm, sousedé, kteří spolu žili po generace, se obrátili proti jezídům Eh, muži byli zastřeleni, ženy znásilněny, tisíce zotročeny a desetitisíce našich lidí bylo nuceno utéci do hor. Ehm, mnozí trpí nedostatkem potravin a vody. Mnoho, um, mnoho zemřelo, mnoho lidí zemřelo na horách a, a ISIS pokračoval ve svém postupu, vyvražďoval celé rodiny. Uh, to byla genocína jezíckých Kurdů a dalo se to předvídat. Jsme vděční za mm, leteckou pomoc v horách, která zachránila mnoho životů. Mnoho žen však stále je zotročováno, prodávají se arabským kmenům, to jsou nehumánní eh, akt, eh, kroky, je to další bolestivá kapitola v kurdské historii. Trpěli jsme nucenými deportacemi, genocidou, mm, užíváním chemických zbraní. V té době se nám podařilo převzít zpátky hodně území ISIS, ale boj proti teroristům neskončí. My budeme bojovat až do konce, ale nejsou to jenom vojenské schopnosti ISIS, které by měly znepokojovat svobodný svět a tento parlament, ale také bezprecedentní finanční toky které financují terorismus na Středním východě. ISIS neuznává hranice. Nebude váhat zaútočit, kdykoliv bude mít příležitost. Eh, ISIS generuje v 3 až eh, tři, 6 milionů eh, dolarů denně prodejem ropy na černém trhu a dalších komodit dostává také peníze z darů. Kontroluje území větší než Jordánsko, má moderní zbraně, bojuje na několika frontách. Tisíce bojovníků z celého světa, včetně mnoho z evropských zemí, eh, utíkají na střední východ, aby se připojili k ISIS. Znamenají nebezpečí nejenom pro Kurdistán, ale také potenciální hrozby eh, zemím svého původu přímé hrozby ISIS by neměly být eh, brány na lehkou váhu. Neměli bychom předpokládat, že eh, budeme, že, to, že, že toto je eh, jediný boj, protože není. Je naší společnou odpovědností. Kurdistán bojuje nejenom džihadisty z Středního východu a Severní Afriky, ale také teroristy z Evropy, z Británie, z Německa, Francie, Belgie a mnoha dalších kteří chtějí zabíjet a zastrašovat. Nelze s nimi vyjednávat. Nelze e, e, rozumně s nimi jednat. Ne, ne, nerozumí míru, spolu soužití, demokracie nebo jiným hodnotám, které my sdílíme. Náš hrdina Pešmerga je nyní ve frontové linii boje s teroristickými organizacemi, kteří chtějí přinést chaos, ta stabil, no nejstabilnější části středního východu. Pešmerga bojuje e, s nepřítelem, který se stal plnohodnotným státem. My bojujeme jménem svobodného světa, přičemž e, svobodný svět není ochoten pos, nám poskytnout vybavení, které potřebujeme pro porážku ISIS a ochranu našich lidí. Před deseti dny, 25. října, tři svobodní bratři, Najat, Ahmad a Mahmud, mm, se stali mučedníky během boji v eh, ISIS. Ta jména možná neznáte, ale my na ně nikdy nezapomeneme. Zemřeli i v důsledku sebevražedného útoku, protože neměli zbraně nutné k tomu, aby pronikli do těch vozidel, neměli dostatečné uh, nevybavení, aby se ochránili, zemřeli, protože svobodný svět eh, nečině eh, přihlíží, jak se situace eskaluje. Proto jsme eh, přišli o tisíce bojovníků pešmargy a je, to je také důvod, proč jsem tady. Dámy a pánové, dnes Kurdistan bojuje na třech frontách. Jednak je to válka proti terorismu. Dnes je to ISIS, dříve to byla Al-Qaida, Irák, bátský režim a e, další vlády používaly chemické zbraně, zničily 4500 vesnic. My jsme bojovali proti terorismu už více než 100 let a budeme pokračovat v boji na obranu naší země a našeho lidu. Dále bojujeme finanční válku s federální vládou v Bagdátu. Jeden z důvodů, proč Pešmerga neměla dostatečné zbraně během ofenzivy ISIS, je eh, ten, že federální vláda neposkytuje eh, trénink eh, zbra- a zbraně Pešmargy, bojovníkům Pešmargy. Mm, Pešmarg vždy slyší, že mají povinnost zemřít pro Irák, ale jejich práva byla vždy ignorována. Irácká federální vláda nelegálně pozastavila náš rozpočet a platy našich úředníků od února tohoto roku. Oni dále bojují proti globálnímu terorismu a iracká federální vláda je neplatí. My děláme, co můžeme, ale naše prostředky jsou omezené. I přesto, že jsme jediní, kdo mohou mm, bojovat proti ISIS, nedostáváme žádné těžké zbraně z Bagdádu ani z mezinárodní koalice proti ISIS náklady na tuto válku 1,5 mm, milionu uprchlíků má mm, ovlivňuje naše schopnost se starat o, ty lidi, o tyto lidi nebo pohosti, pohostinnost, která je poskytována bez podpory eh, Irácké federální vlády. Co je důležitější, Irácká federální vláda i nadále tlačí na západní země, Eh, které používají humanitární pomoc a lehké zbraně přes Bagdád. A oni tam zdržují ty dodávky. A to stojí na frontě životy. A ohrožuje to ti, kteří potřebují potraviny a vodu. A to je ta třetí válka, kterou bojujeme. Boj o větší podporu Evropy a svobodného světa. Pešmarga bojuje ve válce, kterou nelze vyhrát z AK-47 PGs. Máme málo zbraní, nemáme, eh, nemůžeme se bránit proti ISIS a sebevražedným atentátníkům. Bylo nám v minulosti řečeno, že těžká, těžké zbraně nelze dát do Kurdistánu z důvodu Bagdádu. To je špatná politika je nutné ji změnit. Došlo k štědrým darům z evropských zemích, ale většinou to byla munice a lehké zbraně. Nelze očekávat, že budeme bojovat proti nepříteli s bojovníky z celého světa, které má stovky milionů dolarů, těžké zbraně, eh, že proti něm budeme bojovat lehkými samopaly. Ehm, irácká vláda deleguje Eh, bezpečnost za Kurdistán, peš, na, naší eh, národní stráž, Pešmarga. My jsme eh, z po pádu Sadama Husajna se stali součástí Iráku. Přišli jsme o mnoho bojovníků během mezinárodní koalice na odstranění bývalého režimu a zastavili jsme nás v roce 2003, 6, 7 během občanské války, která ale Irák musí také přezít svoji odpovědnost. Je neakceptovatelné, aby Bagdad uh, ničil život bytí lidí z důvodu politických neschod. Stejně tak je pro ně nemožné bránit pešmarze eh, v získání no, moderních zbraních. ISIS lze porazit pouze pokud všichni se zhostí své odpovědnosti, včetně irácké federální vlády a sousedních zemí. My chceme vyřešit problémy s Bagdádem demokratickými prostředky, ale status quo nemůže pokračovat. Um. kurdové jsou rozumným a konstruktivním prvkem míru e, mezinárodního společenství. Ukončení násilí v Iráku je v první řadě v zájmu Kurdistánu. My Um, ehm, uznáváme, že nestabilita v Iráku ovlivní naši bezpečnost. Mezinárodní terorismus vyžaduje mezinárodní odpověď. Kurdistán je v frontové linii boje proti mm, terorismu. Nyní musí Evropská unie převzít svoji vedoucí úlohu a spolupracovat s námi. Naše povinnost je jasná chránit Kurdistán, demokracii a komunity Kurdistánu, ale svobodný svět nám musí pomoci, eh, musí pomoci odvážné pešmarze. Dámy a pánové, Kurdistán mm, je hrdý na to, že může bránit svobodu a novou demokracii, ale Evropská unie musí spolupracovat s Kurdistánem, identifikovat strategii, na, jak porazit teroristické hrozby, tak abyste jim nečelili zde ve svých hlavních městech. My bráníme nejenom Kurdy, ale miliony dalších menšin. Kurdistan se stal bezpečným přístavem pro ty, kteří utíkají před persekucí jinde. A e, jsme takovým majákem naděje pro miliony dalších. Beršmarga e, e, byla nasazena v Kobani aby pomohla svým bratrům a sestrám, kteří odvážně brání Kobany. Naše mm, naši, mm, mezi našimi bojovníky je celá řada eh, etnik a vyzná příslušníků různých vyznání. My toto budeme pokrač, podporovat a posilovat. Naše zkušenosti jsou založeny na principech soužití, respektování lidských práv. Nejsme hrozbou míru na středním výchově, ve skutečnosti jsme oázou míru a stability v regionu, uprostřed chaosu a nejistoty. Jménem kurdského regionu chci využít této příležitosti a vyjádřit naši vděčnost Evropské unii a členským státům za jejich humanitární pomoc statisícům lidí, kteří eh, hledají potraviny, kteří nemají potraviny a vodu. Mm, hledíme do budoucna s optimismem a hledíme směrem na, eh, k Evropské unii mm, a čekáme další podporu. Eh, děkuji za tuto příležitost, abych zde promluvil a nyní rád zodpovím na vaše otázky, prosím. Děkuji. Euh, Payon. Oui, merci beaucoup. Payon, ano, děkuji vám mnohokrát, vážený. Děkuji za vaše vystoupení a vy jste vůči mezinárodnímu společenství postupoval poměrně eh, tvrdě, kriticky. Eh, samozřejmě reagovalo příliš pozdě, ale eh, také jste zmiňoval, že federální vláda Iráku vlast vlastně eh, zabraňovala vám působit v tom vlastním působení, které si přejete. A pak je, eh, bych se rád zmínil eh, na, a zeptal na několik aspektů když si uvědomíme válku, která probíhá s islamským státem, vůbec se, jak vnímáte případnou modifikaci vztahů s Tureckem Ehm, a jak vidíte vaše vztahy s Iránem, který je mnohem aktivnější. Ehm, jak vnímáte tedy ehm, vztahy se sousedními státy dále? Prezident Mazur Barzani již od července volá po referendu o nezávislosti Ir- iráckého Kurdistánu. Jak se díváte na tuto možnost? A vím, že jste se k tomu vyjadřoval. Víte, že je celá řada um, ozbrojených sil Pešmergu, kteří působí na území um, Iráku a jaké jsou mezi nimi vztahy, jaké jsou vztahy s dalšími Kurdy, vnímají ten optimismus, který jste zmínil stejně jako vy? Uh, Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám za velmi vyčerpávající vystoupení ehm, s popisem problémů přímo v terénu. Ráda bych se zeptala na vztah mm, současných sil rozložení sil. Konkrétně ehm, pešmergové, by mě zajímalo, kolik jich je, jaké jsou jejich počty oproti iráckým silám a dále, vzhledem k tomu, že znáte eh, místní poměry, zajímalo by mě, zda můžete využívat různých výzvědných služeb nebo informačních služeb, abyste se seznámili eh, s eh, současným stavem i v oblastech, kde převládá islámský stát. A pak by mě také zajímalo, jak mohou západní země, konkrétně Evropská unie, podpořit vaše hnutí Nutí, jaké prostředky nebo jaké cesty považujete za vhodné, v jakých oblastech si myslíte, že je nejvýraznější potřeba. Vy jste zmiňoval o těžkých zbraních. Je to právě toto, anebo, eh, nebo jsou to třeba nějaké letecké zásady nebo zda mohou ozbrojené síly u nějakým způsobem pomoci? A jaké, jakými prostředky by vám tedy Západ mohl pomoci? Děkuji mnohokrát, pane Lazany. Já bych rád také využil příležitosti, že jste tady s námi, přivítal bych vás za EKR a zároveň bych eh, vyjádřil obdiv eh, pešmerkům, kteří bojují proti islamskému státu, který představuje velkou hrozbu nejenom vašemu regionu, ale celému světu. Je to eh, zároveň si uvědomuji, že eh, páchají eh, zločiny proti listskosti, eh, akty genocidy. Já bych rád, aby se tyto akty vyšetřily. Zároveň vítám opožděný souhlas Turecka, aby umožnil volný vstup do Kobane. A vím, že tedy eh, nyní v současné době i pomáhají spojeneckým silám v regionu. Chcete se vyjádřit k tomu, jak vidíte budoucnost mírových rozhovorů mezi Ankarou a Ročánem po tom násilném procesu, eh, který byl spuštěn v důsledku toho, že Turecko neumožňovalo přechod vlastních hranic. A myslíte si, že nastal čas na to, Eh, aby EU eh, e revidovala eh, status PKK, kterou vnímá jako teroristickou. A pak by mě zajímala úloha Kataru. Víte, že Katar například odřízl všechno džihadistické financování, které pravděpodobně vede až islámskému státu. Vím, že ti byli eh, modelem pro celý region, právě Katar eh, byl příkladnou zemí. A také si myslím, že i nová vláda v Bagdádu která má i financ, ministra financí z řad Kurdů, bude moci výrazně zajistit mírové soužití těchto národností a zároveň vám nabídnout nezbytné finanční prostředky, na které máte nárok a které vám byly odpírány velmi dlouho za svou politickou skupinu. Vám přeji úspěšnou návštěvu v Bruselu a v bruselských institucích. Děkuji vám a děkuji vám, pane Barzany, za to, že jste se zúčastnil naší diskuse eh, v těžkých častech pro vaš eh, lid, ale také pro celý svět. Bohužel Blízký východ trpí už příliš dlouho tím, že nepřítel vašeho nepřítele je váš přítel. A bohužel takových omylů se dopouštíme i dnes. Můžete pohovořit o tom, jak vidíte úlohu Islámské republiky Iránu v boji proti islamskému státu JES a případných vlivů v Bagdádu a můžete také zmínit pokrok v mírových rozhovorech mezi zástup, vašimi zástupci a tureckou vládou? Uh, Bohužel bez mikrofonu. Děkuji. Pane Pacány, my se shodneme, že odpor proti těm hrozným činům fašistického jis je třeba posílit. A také moje otázka, jak vidíte roli PKK? Jak se stavíte k požadavku že aby Turecko otevřelo hranice bojovníkům PKK, kteří hrají e, významnou roli při zachraňování jezídů například a hrají důležitou roli při obraně Rojava. Vy mm, požadujete podporu a já mám otázku, byli byste, byli byste v případě dodávek zbraní IPG, byli byste pro dodávky zbraní i těmto silám? A jak se stavíte k stále diskutovanému plánu, že by se Turecko eh, zřídilo nárazníkovou zónu v Rojavaru? Um, ehm, také hovoříte o vyslání bojovníků Pešergy do eh, Kobany a další místa. Eh, byl vysláním, jak si mělo to podmínky, toto vyslání, eh, především co se týče sebeobrany eh, Rojavaru. Ještě jedna otázka, jak v tomto konfliktu a v obraně proti fašistickému IS, jak vidíte, vnímáte roli Asáda? Je Asad spojenec v tomto boji nebo jde o nebo podporujete záměr Západu mm, změnit eh, na změnu, tedy svrhnutí Asadovy vlády. Děkuji vám, pane Barzány. Já za naší skupinu bych vás chtěl přivítat na půdě našeho výboru. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem mimo váš dohled za kamerou. Vítáme vás na půdě našeho výboru a také bych rád navázal na slova podpory, které vyjádřili kolegové. Zmínil jste také skutečnost, že ISIS islamský stát získává 3 až 6 milionů dolarů z hlediska odbytu ropy. Můžeme ty, tento odbyt nějakým způsobem omezit, aby se nedostal ke třetím stará, stranám a aby eh, eh, víme, že to je takzvaná ropa z oblasti konfliktu. Můžeme to nějak omezit a zároveň vnímáme energetickou nezávislost jako velice důležitý aspekt, který eh, zároveň Um, umožní omezit eh, dovoz zbraní. Také se hovořilo o mobilních rafineriích. Můžeme nějakým způsobem působit v této oblasti. A také navazuji na dotaz pana Tanoka. Já bych rád, kdybyste eh, mohl vyjádřit svůj názor na statut PKK v Turecku. To by byla velmi užitečná diskuse. A také bych rád navázal na to, že irácká vláda zmrazila podstatnou část vašeho rozpočtu z zcela jistě toho eh, OMZGRG výrazně můžete eh, říci, co by Evropská unie mohla v tomto smyslu udělat, nikoli v rámci dovozu zbraní, ale v oblasti operačního financování, které bychom mohli poskytnout. Budu vděčen za vaše odpovědi. Děkuji. Pane Vazány, máte slovo? Děkuji vám. Já bych rád zodpověděl všechny položené dotazy a to, co nejpřesněji. Ehm, pokud dochází k jakýmkoliv změnám v požadavku, které zaznamenáváme, můžeme mm, se ptát na to, co očekáváme od Turku a od jejich úlohy. Z hlediska e, potřeb, které máme a potřeby podpory Eh, včetně zařízení. To samozřejmě potřebujeme. Já jsem možná nebyl příliš specifický, ale zmiňoval jsem fakt, že dostáváme především jakékoliv zařízení, abychom převládli nad nepřítelem. To je nepřítel, který eh, zabavil zbraně syrské a irácké armádě. Když přišli do Kurdistánu a bojovali s našimi bešmergy, byli velmi eh, výrazně silnější organizací než předtím, když bojovali s iráckou armádou obr- eh, přišli ke Kurdům a využívali irácké a syrské zbraně, kterých se zmocnili a eh, měli vojenskou převahu, měli tanky, měli těžkotonážní zbraně, měli řízené střeny, střely, eh, americké dodávky zbraní a podobně. To všechno měli ve srovnání s, bešmer- s pešmergy, kteří Eh, měli velmi zastaralé eh, zbraně ve špatném stavu, měli jich málo byly to pouze zbraně, které se zmocnili z předchozího iráckého režimu. A samozřejmě kurdové uvažovali o zakoupení vlastních zbraní, místo aby eh, čekali na dodávky irácké vlády. Dokonce irácká vláda nejenom, že neposkytla zbraně, ale dokonce nedovolila eh, kurdům, aby měli přístup ke zbraním. Pokud žádáme o podporu v oblasti zbraní, hovoříme o eh, těžkém dělostřelectvu, tancích, obrněných vozidlech a a dalších prostředcích, které by umožnily eh, boj proti islamskému státu, případně helikoptery, eh, které by mohly eh, evakuovat těžce zraněné do nemocnic. Hovoříme o všech těchto zbraních, které potřebujeme, abychom mohli zvítězit na nepřítele. Zároveň jsme doufali, že i Turecko se zapojí výrazněji do podpory Kurdů a spojenců eh, proti islámskému státu. Na počátku nám řekli, že probíhají prezidentské volby, zároveň, že jim islámský stát vzal rukojmí, takže do určité míry váhali, než se zapojili do těchto vojenských operací, ale zároveň jsme vždy doufali a i nadále doufáme, že úloha Turecka bude mnohem aktivnější, než tomu bylo dosud. A zároveň bych rád ještě zmínil problematiku referenta. To je právo tureckých, kurdských lidí. My samozřejmě potřebujeme vědět, co další, kurdové v jiných státech chtějí podniknout, jak chtějí rozhodovat o své budoucnosti návrh na referendum přešel do parlamentu, parlament jej schválil a nyní eh, připravují eh, toto referendum. Samozřejmě referendum je něco jiného, než eh, pak nějakým způsobem naložit výsledky toho referenda. My bychom velice rádi, aby to referendum proběhlo tak, abychom my a svět věděli, co si kurdové přejí jak chtějí utvářet vlastní budoucnost. Myslím, že také padla otázka na vztah mezi Pešmergy z eh, KDP ve Spojeném království. V současné době vše vede ministerstvo pro pešmergy. To je ministerstvo, které kontroluje dodavky zbraní od spojenců pešmergům. Ehm, ti mají tedy pod kontrolou veškeré tyto výměny eh, i bez ohledu na politickou příslušnost nebo preference, ale zároveň velmi vážně uvažujeme o tom, že i naše síly se budou integrovat do ministerstva pro pešmergy. Na jedné straně bojujeme proti islámskému státu, na straně druhé se snažíme integrovat všechny naše ozbrojené síly. Je to tedy dlouhý proces transformace, ale zcela jistě ten proces proběhne. Kolik pešmergů vlastně je? ozbrojené síly tak početné nejsou. Ti, kteří v eh, pešmerských milicích eh, sloužili, jsou ozbrojeni v Kurdistánu, představují zhruba 150 tisíc. Ale ne všichni eh, bojují aktivně. Eh, ne všichni mají ještě věk na to, aby mohli být na frontové linii, ale ti, kteří bojují, představuje zhruba 40 až 60 tisíc maximálně podle toho, kolik jich je na té které frontě potřeba. Ale celkový počet je zhruba 150 tisíc, jak jsem zmínil. Kolik je na druhé straně, na straně islámského státu. Uvědomme si, že islámský stát, to, ti eh, zanícení bojovníci tak početní nejsou, ale mají celou řadu nových rekrutů, eh, které získali jak v Sýrii, tak v Iráku a je to zhruba 40 tisíc a víc a jenom ti noví rekruti představují 18 tisíc i více. Eh, I ze Sýrie například. Uvědomme si, že jsou tam ještě kmenové síly, které podporují ISIS v různých oblastech a těch lidí, kteří jsou ozbrojeni na té druhé straně je tedy velmi mnoho, ať už boji proti pešmergům nebo místním silám nebo v jiných částech země, ale v každém případě počet těch islámských bojovníků islámského státu narůstá, tak jak mají větší prostor a více času i více financí eh, rekrutovat nové eh, vojáky a samozřejmě mají prostor i pro výraznější propagandu, manipulaci s lidmi, aby je přesvědčili. A bohužel i nadále jsou lidé, kteří přicházejí z různých částí světa, to zdůrazňuje, a připojí se k islámskému státu v jejich boji. Bohužel nezaznamenáváme výrazný pokles počtu bojovníků islámského státu, naopak jejich počty rostou. Také si uvědomujeme, jak padá problematika Kurdistánu. To může být výhoda. Na druhou stranu nemáme takový přehled o jiných územích, které jsou pod kontrolou islámského státu. A síly v Kurdistánu, pešmerkové, mohou bojovat jenom v těch oblastech, které jsou méně politicky citlivé. Ehm, my bychom mohli vzít většinu částí oblastí, kterou vnímám jako Kurdistán, ale nyní máme jiné priority a máme také ehm, plán osvobodit Čengar a další. Ale pak jsou další části z ehm, území, které jsou politicky citlivé. Pokud by Kurdistán šel nad rámec původně vyčleněného území, tak zcela jistě to nepřivítají místní obyvatele. E, a setkáme se s tím, že zvláště arabské síly v Iráku e, by byly velmi neochotny a by bylo obtížné, aby se pešmergové rozšířili v tomto území, to by naopak bylo vykládáno e, jako snaha Kurdů ovládnout území mimo svou oblast, ale my se pouze hlásíme ke svému vlastnímu území a budeme rádi eh, účastní na práci koalice v boji proti islámskému státu, ale potřebujeme další síly k tomu, abychom to mohli uskutečnit. A proto bychom vám také rádi eh, přednesli, že E, skutečně podstatná spolupráce. My jsme vděční všem spojencům za veškeré příspěvky e, i za letecké zásahy, ale to nestačí. Je potřeba nasadit pozemní síly a dosud pešmergové byly jedinou silou e, v terénu, kteří, která dokázala se postavit islámskému státu přímo v terénu a vydobít zpět území, které jim nás leží. A to se dá říct i o dalších částech, dalších zemích, konkrétně Sýrii. E, a uvědomme si, že není žádné bezpečné útočiště pro ISIS, pro islámský stát, kde by se e, reorganizoval, kde by rekrutoval a odkud by se mohl opět formovat, aby bojoval do budoucna. Tak e, islámský stát by se neměl v žádné části světa cítit bezpečně. A školení, potřebujeme školení, protože už jsme hovořili o tom, že máme některé pokročilé zbraně, sofistikované zbraně, Ehm, nemáme expertní zkušenosti, potřebujeme tyto vojáky cvičit a ten výcvik je zásadní, aby by ehm, mohli bojovat za šest měsíců nebo za rok od této chvíle, aby využili eh, tyto eh, pokročilé zbraně. A pokud se chceme zaměřit na to, Eh, abychom pouze říkali, že nemáme odborníky, kteří jsou vycvičení v těch, ve využití těchto zbraní, tak to nestačí. Samozřejmě žádáme o to, aby eh, jste nám pomohli s výcvikem, aby tito lidé byli dostatečně vybaveni, vyzbrojeni, zvláště lze to říci od nejúspěšnější síle, která bojuje proti islámskému státu a to úspěšně. Nemělo by smysl eh, poskytnout zbraně těm, kteří nebojují s islámským státem tak úspěšně jako pešmergové. A zároveň není důvod, proč bychom měli zabránit pešmergům získat tyto zbraně, ale potřebujeme náležitý výcvik a potřebujeme pomoc s využitím těchto zbraní. A pokud jde o mírové rozhovory mezi Tureckem a PKK, k tomu zazněla řada otázek. Já se pokusím to vzít komplexně. KRG a náš prezident, naše vláda vždycky zdůrazňovali, že podporujeme mírový proces v Turecku. Jsme přesvědčeni, že problém je nutné vyřešit mírovou cestou, cestou vyjednávání. A v žádném případě eh, by se toto úsilí vyřešit problémy, nemělo zvrátit, vždy by mělo být mírové, klidné. Podporujeme vyjednávání, podporujeme mírové rozhovory mezi Turky a PKK a také Doufáme, že se obě strany zapojí do tohoto procesu úplně a že výsledek bude pozitivní. Uh, uh, Podporujeme jakoukoliv pomoc ve vztahu k čemukoliv, k jakémukoliv subjektu, který je ochoten bojovat proti islánskému státu a věnuje se tomuto boji. Sestři a bratři v Inkubany, kteří statečně bránili Inkubany a bojovali proti islánskému státu, si zaslouží tuto podporu mezinárodního společenství, stejně jako pešmergové v jiných částech Kurdistánu, kteří si také zaslouží podporu. Byla tady otázka na Irán a boj proti islámskému státu v Iránu. Hned na úvod je třeba říct, že Iránci napomohli obecně v boji proti islámskému státu. Poskytli podporu hned na začátku. A mají určitý vliv v této zemi, zeměna Bagdádu, ale veškeré spojenectví proti islámskému státu je podle nás potřeba podpořit. Rozhodně si toho vážíme. Pak tady byla otázka na Asadův režim. To je velice zajímavá věc. My si myslíme, že jak islámský stát, tak syrský režim si navzájem pomáhají. Mezinárodní společenství žádalo odstranění syrského režimu. Jediná šance byla ještě horší alternativa, takže mezinárodní společenství stálo před těžkou vorbou, bylo těžké vybrat si, koho podpořit, protože islámský stát byl v opozici. Všichni ustali, všichni se zamýšleli nad tou alternativou a říkali si, kterou stranu podpořím. Já myslím, že mezinárodní společenství se zachovalo na začátku odpovědně. Nepodpořilo umírněnější sírskou opozici. Já myslím, že ještě třetí volba. Umírněnější syrská opozice. A tu je potřeba podpořit. Tu mezinárodní společenství podpořit musí. Pokud islámský stát poroste na úkor toho, že nemáme dostatečnou podporu, nebo díky tomu, že nemáme dostatečnou podporu pro syrskou opozici, pak syrská opozice nikdy nebude natolik silná, aby byla úspěšná. A islámský stát vždy využíval to, že má pod kontrolou umírněnou syrskou opozici, poráží ji a proto si myslíme, že abychom pomohli Syřanům, abychom pomohli demokracii v Sýrii, islámský stát by měl být poražen. Až bude islámský stát poražen, Syřané budou mít lepší volbu. A mezinárodní společenství bude mít lepšího partnera, kterého bude moci podpořit. Pokud je o finance, islámský stát dostává podporu z rafinérií, které obsadil z výkupného, které, za, za lidi, které unesou, z daní, které vybírá. Také ze všech oblastí, které má pod kontrolou a které prodávají kuřivo, tabák, marihuanu a všechny věci, které zabaví. Já myslím, že je důležité, aby svět veškerou tuto finanční podporu zastavil, zvlášť dary, které přichází od jednotlivců. Ty peníze se nesmí dostat na účty těch, kteří podporují islámský stát. A někteří z bojovníků, mezinárodní džihadisté nebo teroristé, kteří přicházejí z různých částí světa a připojují se k islámskému státu, na ty se musí mnohem víc zatlačit, musí se zatlačit na země původu, ze kterých tito lidé pocházejí, abychom měli jistotu, že tito lidé nebudou schopni vycestovat ze země a pokusit se připojit k islámskému státu. A některé ze sousedních zemí, které napomáhali a nebo nepodnikly dostatečně eh, důrazné kroky v aby zabránili těmto lidem, aby se připojili k islánskému státu. Takže obě strany jsou důležité. Vojenské operace proti islánskému státu, aby se islámský stát neposiloval, aby nezískával další spojence ze zahraničí a také ta finanční podpora. Já myslím, že to asi byly všechny dotazy. Máme tady ještě druhé kolo, ale je nás tady tolik, že každý dostane jenom jednu minutu. A seznam je uzavřený protože jinak by to nebylo možné. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu Barzánímu za aktuální informace o té znepokojivé situaci v Kurdistánu a o tom, čeho se dopouští islámský stát. Já mám otázku, kterou nadnášejí křesťanští lídři, třeba kalínští katolici Petra Lulik Sako. Chci se zeptat na křesťanské vesnice v Línové. Ty jsou pod kontrolou islámského státu. Tam jsou eh, důležitá zemědělská hospodářství a továrny. Oni jsou závislí na této zemědělské produkci. Na příští sezonu nic nezaseli, nic nezasadili. Takže KRG má důvod osvobodit tyto křesťanské vesnice už čistě z toho důvodu, aby bylo dostatek potravy. A proto se chci zeptat, co si myslíte o tom, jaké jsou možnosti osvobození těchto křesťanských vesnic. Děkuji. Ana Gomez, děkuji, pane Barzány. Já skláním poklonu pešmergům, kteří bojují mimo jiné v Kubány. Pokud vím, tak vláda KRG se snaží sbírat informace a údaje, o porušování lidských práv ze strany islámského státu a zvažuje určitou formu jurisdikce, uznání Mezinárodního soudního tribunálu. Můžete nám k tomu něco říct? To rozhodně můžeme jen podpořit. A také se chci zeptat, do značné míry úspěch islámského státu vděčí za to, že irácká vláda není funkční. K této vládě patří KRG. Vidíte nějaké zlepšení ve vaší vládě v Iráku? Aby se nepodpořily tyto sektářské spory a můžete být efektivnější? Pokud vím, tak OSN se omezuje na Bagdád. Nebo myslíte si, že přítomnost OSN váš podpoří i v KRG z hlediska budování kapacity, kterou také potřebujete? Děkuji. Ano, my už jsme se sešli, pane Barzány. Já jsem nový předseda delegace EU pro Irák. Chci vám poděkovat za odvahu a za odhodlání vašeho lidu, kterou jste projevili v boji proti islámskému státu. Já myslím, že jste ukázali, že opravdu máte páteř. Z hlediska těch tří priorit naší delegace, zničení islámského státu, podpora regionální vlády Kurdistánu, to jsou dvě z těch priorit, takže je velice dobré vidět, že jste tady. Vy jste se dotkli řady věcí, ale jak vám může konkrétně pomoct delegace? A které jsou tři vaše hlavní priority z hlediska vojenské a diplomatické podpory? Děkuji. Pan Van Valen. Děkuji, pane předsedo. Já se chci pana Barzányho zeptat na Turecko. Turecko bylo přítelem Asáda, potom nebylo přítelem Asáda. Turecko se snaží o mírovou dohodu a nesnaží se o mírovou dohodu. Turecko vám zabránilo v tom, abyste vstoupili do Kubány, teď do Kubány můžete. Jak bychom měli Erdogana a Turecko vidět v tomto konfliktu? konfliktu? Podporují vás? Co můžeme udělat my, aby oni eh, zvolili správný postup? Děkuji, pane předsedo. Už měsíce říkám, jak a proč se islánskému státu podařilo takto rychle postoupit. A jedno vysvětlení by mohlo být takové, že mají zbraně. Jaké mají zbraně? Na druhé straně, podle mě by nebyli schopni postupovat tak rychle bez podpory veřejnosti. A ocenil bych vaši analýzu této situace. Pokud to tak bylo, tak proč? Za druhé, můžete nám něco víc říct o Turecku? Jaká je skutečná motivace za tím, že Turecko se zdráhá udělat něco proaktivnějšího? A za třetí, byla tady otázka na PKK. Myslíte si, že je čas stáhnout je se seznamu teroristů? Děkuji. Jag prata svenska så ni får sätta på Já budu mluvit švédsky, tak se prosím nasaďte sluchátka. Děkuji. Děkuji za informace, kterou jsme dostali. Mám dvě otázky. Uh, Moje první se týká referenda. Eh, západní Kurdistán také deklaroval eh, autonom, že autonomní. A já plně souhlasím. Kurdové musí mít možnost zorganizovat referendum a rozhodnout o své budoucnosti. Moje otázka ale je následující. Myslíte si, že je možné, aby Irák byl federální a Syrie je schopné, je, aby zůstali jaksi v celku, anebo to je překážka míru. Dále eh, ochuzený uran, který by se také dal využít v této válce do budoucna. Možná víte, že to má samozřejmě hrozné, hrozný vliv na uh, lidské životy. To, z toho jsme byli svědky v eh, minulých válkách. takže máte k tomu nějaký postoj? Van Nikke. Uh, next week I am going to... Příští týden jedu do Sýrie a sejdu se s Bašarem Asadem. Co mohu udělat, abych pomohl uh, při této příležitosti Kurdistánu? Yes. Thank you, Chairman. Mr. Bazani. Děkuji, pane předsedo. Já chci um, vás přivítat zde v Evropském parlamentu a také chci vyjadřit svůj obdiv eh, k vašemu boji za svobodu a nezávislost. Dvě otázky. Před několika týdny zde v tomto parlamentu na vašem místě seděl ministr zahraničí z Turecka, který veřejně přiznal, že Turecko se dohodlo s teroristickým ISIS o výměně rukojmích. Současně západní země popírají jakékoliv kontakty s teroristy a platí za to vysokou cenu. Váš komentář a druhý, druhá otázka stručná. Vy jste zmínil hranice takzvaného toho Kurdistánu. Domníváte se, že i a oblast eh, okolní je součástí tohoto kurdistánského státu, kurdistka, kurdského státu? Thank you, chair. Uh, can I also... Děkuji, pane předsedo. Také já chci uh, přivítat pana Barzányho a poděkovat za um, informaci o problémech, který čelí. Je velmi důležité, aby tento boj um, byl eh, boj západu proti ISIS a několik proti muslimskému světu. Vy jste hovořil o boji proti terorismu eh, po více než 100 let. Jak vidíte konec tohoto dlouhého utrpení Kurdů? Druhá otázka, jak eh, důležité je zajistit, aby regionální vlády bojovali proti ISIS. A další otázka, co můžeme udělat ve vaš, vašeho názoru, abychom zabránili uh, dalším lidem ze zbytku světa, aby se připojovali k ICIS. Vy jste také hovořil o potřebě um, výcviku. Jak myslíte, že ten, dlouho ten boj potrvá? A dále, jedn, vy jste hovořil o 1,5 milionu prchlíků. Jakou urgentní pomoc potřebujete pro jejich pomoc jim? Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Bar- Děkuji, pane Barzány. Chci vám poděkovat za velice pragmatickou a eh, komplexní zprávu pro náš výbor. Je na čase, aby Evropa se zbavila některých svých tabu a kliše, které nás um, eh, vedli, dovedly k té krizi, které, které jsme. Uh, Evropa by měla revidovat svoji strategii, jestli vůbec nějakou má. A co by mělo být součástí této nové strategie pro tento eh, významný region? Dále jste zmínil roli Syrie a Iránu v boji, proti, v boji ISIS. Jak vidíte budoucnost Kurdů v regionu? Vzhledem k nasložitost toho tématu, a to, že se to týká čtyř velkých států v tomto regionu. Jaké je vaše hodnocení budoucnosti? Děkuji, pane Barzány, za to, že jste e, toto obtížné téma, jak si dal do určité perspektivy. E, ty boje okolo Kobány už trvají měsíce. Jak na? můžete nám vysvětlit, jak 140 pešmergů, pokud to je správné číslo, mo, může nebo mohlo uh, ně, něč, něčemu pomoct a nebýt jenom pr, prostě na, uh, cíl pro uh, děla uh, nepřítele? Někdo žádal o slovo? Hmm. necelou minutu. Pan Schaffhausen. Odešel. Paní Sakorafa. Také odešla. Um, věřím, že je eh, skutečně důležité poprvé eh, jak si být jednotní. Eh, mnozí už eh, často řekli, že právům Kurdů patří nezávislost. Zastáváte znovu tento názor za jakých podmínek? Před několika měsíci dát veškeré financování přerušil a to byl velký problém, co se týče likvidity. A vedlo to k tomu, že ani úředníci nebyli placeni a mm, když se zamyslíme nad vaší iniciativou, ta je samozřejmě velká závislost na mm, příjmech z ropy. A já chci se zeptat, jaké dohody byly podepsány a s kým s ohledem na tyto zdroje ropy, zemního plynu. Otázek zazněla celá řada. Pokusím se to vzít stručně a přesně. Ale eh, prosím o trpělivost, pokud některá odpověď bude vyžadovat více času. Ehm, města a vesnice, které jsou pod kontrolou islámského státu, musím říci, že některá města se již podařilo osvobodit od islámského státu a pak jsou další, jako Bašik, které která by mohla být o svobozená, ale pak jsou další menší vesnice, Kakuš a další, eh, kde je to složitější vzhledem k blízkosti k Mosulu. Mm, to bude složité, aby se lidé mohli vrátit do těchto vesnic, protože by se při tom návratu mohli dostat přímo pod útok eh, dělostřelectva z Mosulu. Hm, a je to tedy velmi složité. Nebylo by možné, aby se obyvatelé těchto městeček a vesnic vrátili do svých domovů, dokud nebude Mosul naprosto e, bezpečí, dokud nebude Mosul osvobozen od islámského státu. Ale civilisté eh, se při návratu skutečně mohou dostat eh, denodenně pod střelbu, pod do, se stanou terčem útoku a nebudou moci žít v těch městečkách a vesnicích v míru. Musíme si tedy klást otázku, jaké jsou plány osvobodit Mosul teprve, eh, pak bude možné uvažovat o dalších oblastech. Proč je islámský stát tak úspěšný? Já si myslím, že eh, k tomu je potřeba několika úvah. Tuto válku nespůsobil jenom islámský stát. Eh, stojíme tváří v tvář důsledkům nesprávných politik, vedených z Bagdádu. A islámský stát je následkem hlubšího politického problému. Ehm, a nyní jsme tedy nuceni vypořádat se s následky nikoli kořeny tohoto problému. Kdyby byla politická situace v Bagdádu trošku jiná a zahrnula Kurdy, sunity, šíty ehm, rovnoprávným způsobem, nevytvořila sektářskou vládu, a nezměnila národní armádu v armádu sektářskou, jsem přesvědčen, že řada lidí by neměla žádný důvod podpořit italský, islámský stát pardon, proti vlastnímu obyvatelstvu, nebo došlo by k tak závažné korupci, protože dřívější irácká vláda nebyla schopna eh, úspěšně vytvořit politický systém a také e, spolehlivou a silnou armádu. Mohu tedy říci, že k příčinám úspěchu islámského státu patří i to, že mnoho lidí v sunnických oblastech sami o sobě nepodporovali islámský stát, dokonce s ním ani nesympatizovali ale chtěli vyjádřit svou nenávist k bagdátskému režimu, že by se spojili s kýmkoliv, kdo by se Bagdátu chtěl mstít. A k vyřešení tohoto problému je důležité nejprve napravit eh, politický systém v Bagdádu. Nemůžeme eh, pokračovat pouze eh, ve vojenské cestě vedení protože tyto problémy se budou jistě opakovat. Před islámským státem to byla Al-Qaida, zítra to bude zase jiný subjekt. Uvědomme si, že právě tyto nesprávné politiky nám nepovedou sami osobě k řešení, naopak budou vznikat organizace jako islámský stát, jenom proto, aby se lidé mohli obrátit proti vlastní vládě. Co může dělat EU na vojenské rovině? mohou nás podpořit a mohou nás podpořit i finančně a politicky. Z hlediska vojenského bych rád, aby tedy postupovalo EU s KRG, s Arbilem. Nemělo by smyslu, aby někdo vyšel na inspekci do Bagdádu a pak byl teprve propuštěn do Arbilu a Kurdistánu proč by Bagdád trval na inspekci zbraní a munice, které se mají použít proti teroristické organizaci, kterou zatím nedokázali porazit. A e, přitom jsou e, životně ohroženi touto teroristickou organizací. My bojujeme a vítězíme. Nemělo by nám být bráněno získat přímé dodávky zbraní a podpory od Evropské unie. Na politické rovině potřebujeme podporu také. Podporu Kurdistánu jakožto oázy stability, oázy bezpečnosti a také jakožto prvku, který všechny pozitivně laděné komunity, společenství, Eh, různého vyznání a podobně eh, se mohou spojit. K tomu potřebujeme vaši podporu, abychom pomohli Kurdistánu se stát ještě úspěšnějším modelem na Blízkém východě, tam, kde panuje chaos a nejistota. Úspěch Kurdistánu si zaslouží podporu. Kurdistán by neměl zůstat opuštěn a k tomu potřebujeme vaši podporu, mimo jiné i finanční, protože k problémům, které již máme, protože jsme dostali finanční prostředky z Bagdádu, máme 1,5 milionů vnitřních vysídlenců a uprchlíků, kteří se nemohou vrátit a bez dostatečného rozpočtu nemůže KRG i nadále tyto lidi podporovat, zvláště eh, přes zimu a ono to bude stále obtížnější, aby tyto lidé mohli přežít v těžkých podmínkách v uprchlických táborech. Proto eh, doufáme, eh, ve finanční podporu, která doufám bude štědřejší, než jaké se nám dosud ze strany Evropské unie dostalo. A to jsou, myslím, tři hlavní cesty, které jsem chtěl zmínit, když jste se ptali, jak vás můžeme podpořit. Podpora vojenská, podpora finanční a podpora eh, politická. Všechny tyto tři druhy podpor jsou důležité. Jsem přesvědčen, že právě v tomto se hraje Evropská unie velkou úlohu. Turecko. Já samozřejmě nemohu hovořit za Turky. Ehm, mají vlastní politiku. Eh, Turecko je náš soused. Můžeme sice nesouhlasit s řadou z jejich politika strategií a eh, z toho, co víme, od nich jsme pochopili, že oni nemohou poskytnout podporu, o kterou žádáme. Proč? Protože mají rukojmí ehm, také proto, že tam probíhaly prezidentské volby, to už skončilo. A tak doufám, že Turecko bude aktivnější v naší podpoře a v boji proti terorismu obecně. Kromě toho nemohu hovořit tedy za Turky a nemohu ani vysvětlit jejich kroky. Uh, uh, status of PKK being a... Měl by se změnit status PKK jako teroristické organizace. Do záznamu mohu říct, že my jsme nikdy neuznali PKK jako teroristickou organizaci. Takže my nemůžeme podpořit to, že by PKK zůstala teroristickou organizací. Referendum. Udrží referendum zemi sjednocenou, budu velice upřímný. Nebudu diplomatický. Když se podíváte na historii Iráku, je to země, která nikdy nebyla pokojná, stabilní. Nikdy tam nepanoval mír. Ani vevnitř, ani ve vztahu k ostatním zemím. Trvat na tom, že se budou dělat stejné chyby, povede ke stejným výsledkům. Iráku chybí dostatečná důvěra mezi jednotlivými součástmi šítové a kurdé si nevěří. Je potřeba najít nějaké společné východisko, aby tito lidé souhlasili s tím, že budou žít společně v jedné zemi. A k tomu nedojde, pokud jim neposkytneme dostatečné záruky, že žádnou komunitu nepřeválcuje, nepohltí ostatní. Když se podíváte na naši vlastní historii, historii Kurdů, trpěli jsme chemickým bombardováním, deportacemi, zabíjením, mučením. Tyto rány jsou pořád ještě velice živé. Jak můžeme mít jistotu z hlediska budoucnosti našeho lidu, když nebudeme mít záruky, že tato zvěrstva už se nebudou opakovat do budoucna? Federalismus, ano, zkusili jsme to. Bohužel ani federalismus nám tyto záruky nedal, protože režim v Bagdádu nezavedl federalismus. Konfederace by mohla být také řešením, protože kurdové a také ostatní, kteří tvoří tuto zemi, musí být v bezpečí a musí mít pocit, že jejich budoucnost bude bezpečná pro jejich děti, pro jejich lid. Máme pět minut, dobře. Ten pán, který pojede do Sýrie a setká se s panem Bašírem Asádem, já myslím, že jedna otázka by stačila. Zeptejte se, proč kurdové stále ještě nejsou syrskými občany. Žijí v Syrii už staletí, žijí v oblastech, které jsou nebo byly v Kurdistánu a dostala je Sýrie. Takže proč tito občané stále ještě nejsou plnohodnotnými občany této země? Pokud chtějí pomoct Kurdům, chtějí podporu Kurdům, nejdřív musí vědět, jak se k Kurdům chovat. Musí se k ním chovat stejně jako k ostatním. Mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Věříme tomu, jestli MyPG jsou součástí Kurdistánu. Kurdistán je celkem velká, velké území. Když se podíváte na to, kde všude jsou. Máme ještě pořád miliony Kurdů, kteří v této oblasti žijí, ale oblast Kurdistánu, území Kurdistánu je velké a bylo rozděleno v různých dobách. I v roce 1415, i po první světové válce. Ale teď je realita nová. Máme Kurdistán v Iráku, Kurdistán v Turecku, kurdskou oblast v Sýrii a kurdskou oblast v Iránu. My se zaměřujeme na situaci v Iráku. Chápeme, že je to citlivá otázka a chápeme, že každá oblast má svá specifika. Nebudeme zasahovat do jiné země. Ale necháme to na nich, na těch kurdech, kteří žijí v těchto zemích, aby se rozhodli, jaký systém, jakou zemi chtějí podpořit. Takže pokud IPG nebo IPG nereprezentuje všechny Kurdy v Sýrii. Je celá řada dalších Kurdů, kteří jsou v Sýrii. A celkově dohromady, bez ohledu na to, jaký systém si zvolí, my je podpoříme. A my doufáme, že i vy podpoříte požadavky Kurdů, ať jsou kde jsou. Yes. Okay, well, I don't know if I... Uh, in terms of, there was a question about... Ptali jste se, kolik pešmarků odjelo do kabany. Chci říct, že jsme byli ochotní vyslat víc pešmarků, ale na základě požadavků těch, kteří obhajovali kabány, ti sami nám řekli, že nechtějí ozbrojené síly, že chtějí jenom ty, kteří dokáží obsluhovat děla a těžké zbraně. Takže počty pešmarků a zbraně, které jsme zvolili na pomoc lidem v kabáně, vycházely z požadavků, které vzešly od lidí v Kubane. Jinak bychom poslali víc jednotek do Kubane. Je naším cílem nezávislost nebo ne? Nezávislost je bohem dané právo Kurdů, stejně jako v případě každého národa na zemi. To, co je dobré pro vás, je dobré i pro Kurdy. Pokud je někdo ochoten dobrovolně se zdát své nezávislosti, měl by žádat Kurdy, aby nežádali o nezávislost, ale pokud je to dobré pro ostatní lidi na zemi, tak je to dobré i pro Kurdy a Kurdi si zaslouží žít v rovném postavení a v harmonii a v míru, stejně jako každý jiný národ. Takže my chápeme realitu, chápeme, že je to citlivá otázka a proto budeme mít referendum, abyste uslyšeli hlas našeho lidu, ne našich politiků, našich lídrů, kteří mluví jménem našeho lidu. Uslyšíte přímo náš lid, uvidíte, co chtějí a také, co si zaslouží. Možná, že máte ještě další otázky, ale myslím, že náš čas vypršel. Je někdo opravdu nešťastný? Nespokojený? Mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Barzány. Uh, A já myslím, že pro vaši věc tady najdete velkou podporu pro váš region, pro váš lid i také v zájmu ochrany ostatních národů. Máte naši podporu a proto doufáme, že v rámci právního řádu nastanou lepší podmínky. Ještě jednou děkujeme. Já chci mezi námi srdečně přivítat zástupce lidského komunity v Německu, které a Ota. Vás chci eh, vám chci vyjádřit svoji podporu v obtížné době, kterou eh, které čelíte tím uzavírám tento bod pořadu jednání a postupuji dál k dalšímu bodu ehm, a to je otázka voleb v Tunisku. Tyto volby měly velký význam a ukázaly, že um, se objevily pozitivní perspektivy do budoucna a také se ukazuje, že souvislost mezi sociálním a e, politickým vývojem je významný. Někteří říkají, že je to možné jenom díky tomu, že existuje v Tunisku střední stav. I tyto souvislosti musíme vnímat. Chci poděkovat panu Michalovi Galovi, který eh, se v poslední době eh, o toto velice zasazoval, byl tam jako pozorovatel voleb, byl tam na dlouhodobé misi a v tomto případě um, vedl tedy pozorovatelskou misi Evropského... Pardon, prosím, můžete opustit místnost, paní Lezing. Pani lezeň, opuste místnost, prosím. Věřím, že eh, měl velký podíl na tom, že eh, tento vývoj jsme, eh, byl z naší strany podpořen. Nyní dám slovo panu Pancerimu, který je vedoucím delegace pro tento region. Pan Galer. Vážení kolegové, my jsme byli eh, se sedmičlenou delegací v Tunisku jako pozorovatel během voleb 26.10. a mm, vedle mě kolega Pancery, eh, Lancio Martinez Orosko, kolegyně Marin, Kristýn Veržia, Jordi Sebastia, Fabio Massimo Castaldo a Nicola Bej. Možná byste mohli tedy řešit vaše problémy venku, protože my tady mluvíme o Tunisku, nikoli o tom předcházejícím bodu. Velmi bych to ocenil. Děkuji. Když se podíváme na celý arabský svět, tak můžeme být rádi, že tam máme pozitivní příklad, jako je Turecko, Tunisko. A tyto e, volby proběhly po třech letech v neděli, která před třemi lety tedy byla neděle, eh, eh, kdy proběhly první volby a Tunisko se to původně představovalo jinak. Již chtěli po roce eh, dok- mít novou ústavu, trvalo jim to tři roky, to nebylo ale marné. Můžeme říci, že tato ústava nakonec byla schválena v konsenzu. Je to moderní ústava, je to ústava, která eh, staví na civilním státu a nabízí rámec, aby ty volby vůbec mohly proběhnout. Nikdo je nebojkotoval, nikdo nevyzýval k bojkotu, všichni se účastnili, kteří chtěli a v průběhu voleb jsme konstatovali, že jak přípravy, tak průběh byl korektní podle pravidel. Já jsem mm, tuniskému tisku řekl, že Eh, na tom to nejúžasně, na těch volbách bylo to nejúžasnější, že tam se nic úžasného nedělo, že ten proces tedy proběhl hladce. Došlo mm, k některým změnám oproti roku 2011. Byla jednotná jednotný seznam voličů, minule to byly dva, to byly ti, kteří se dobrovolně zapsali a ti, kteří byly jaksi z občanského registru na, jiným, na jiném seznamu. To vedlo k tomu, že v roce 2011 byly 4,3 miliony voličů a tentokrát měla volební komise, teda vyvinula velké úsilí, aby se lidé lidi dobře přiměli, jak se dobrovolně se zaregistrovat a dalších jeden milion voličů se zaregistrovalo, ale na konci volilo jenom 3,1 milionů. Ze všech tedy vo, oprávněných voličů 70% e, se zaregistrovalo a 60% z nich šlo volit. To mě neuspokojuje, ale mělo by to tedy být eh, téma k diskusi s Tuniskem, jak zvýšit podíl, účast na volbách. Byla tam aktivní občanská společnost, která se tam angažovala. 14 tisíc národních pozorovatelů z různých organizací a asi tisíc mezinárodních. Naše mise byla dlouhodobá mise a nejvýznamnější jako taková ale byla tam také dlouhodobá e, mise z Kata centra a NDI z, e, e, USA, kteří se tam podíleli e, svojí misí Africká unie, frankofonii a tedy v pozitivně v ním smyslu slova ti obvyklí podezřelí. My jsme dospěli k tomu závěru, že průběh byl korektní. Volební komise pracovala nezávisle na vládě a mm, vykonala jaksi vynikající práci. Um, dosavadní vládní strana je nejsilnější strana. Je to nej, má z 90 mm, křesel největší je strana Nida Tunis, to je sekulární strana. 85 křesel. Pak tom Kajt Sepsi, mm, který 23.11. Eh, získá před, eh, stane prezidentem, takže budeme mít eh, prezidentské volby v listopadu a pak druhé kolo pravděpodobně v prosinci. Zajímavé je, že ty tři vládní strany, takzvaná trojka, mm, mm, mm, v podstatě nejenom jako ta největší strana, která obhajovala Marzukiho, tak ty eh, hodně ztratili mě. Měla jenom čtyři křesla a strana eh, Bečera Katukal jenom jedno křeslo. Takže to je podobný vývoj jako ve východní Evropě po prvních demokratických volbách. Nejprve tedy eh, ty nové vládní strany v podstatě hodně ztratily, ale to je pozitivní na tom je, že tam je široká, široká akceptace těch výsledků voleb. A naše mise, která tam je od začátku září pod vedením naší kolegyně Adminec Etenblock, tak ta bude mm, zůstane tam tedy nadále po tom, po tom druhém kole voleb a pak nám bude prezentovat celkový přehled. E, jako Evropský parlament zůstaneme v kontaktu s místními e, orgány, nově zvoleným parlamentem, také e, s podporou pro další demokratizaci A jak se jmenuje ta skupina? Demokracie, podpora, omlouvám se, pardon, už tam není kolega. <laughs> Takže tedy, tedy ten řídící výbor, který um, se zabývá jaksi využitím těch prostředků. Můžeme být rádi, že um, tomu vývoji dochází, budeme ho vlastním všemi silami podporovat. Kolegové, eh, kteří se toho účastnili, se asi taky přihlásí ještě o slovo. Děkuji. Bueno, teníamos señor Panseri, pero creo que, que no está en la sala, el jefe de la delegación para las relaciones con... Pan Panseri byl dalším řečníkem na seznamu, ale nevidím ho tady. Ano, Prosím, dám vám slovo za chvilku. Budeme mít ještě příležitost eh, diskutovat eh, v listopadu a v prosinci o volbách. Budeme moci hovořit eh, o tuniském procesu, který může být příkladem. Jde o sekulární stát, kde jsou uznávána lidská práva. První pan Ga- paní Gabriel. Děkuji vám, pane předsedo. Chci nejprve poděkovat eh, kolegům, kteří sledovali tu situaci Michala Gellera a dalším. Chci poděkovat, eh, jsme velice rádi, když vidíme výsledky tuniských voleb, protože především vše proběhlo v klidu, transparentně, s dodržováním ústavních eh, předpisů. To vše umožní, Eh, Tunisku dosáhnout demokracie. A lze říci, eh, že se zdá, že volání ulic pak vyslyšel volání u volebních úren. Musím zmínit tři aspekty. Za prvé eh, kampaně, která umožnila zvýšit účast ve volbách a to zásadním způsobem a to také má zásadní vliv na demokratickou budoucnost. Tato osvětová kampaň umožnila především většímu počtu lidí, včetně žen, zapsat se na voličské, voličské seznamy, což by normálně nenastalo. Klademe si vždycky úlohu, jak zlepšit účast ve volbách protože jedině tak eh, je možné zlepšit ty výsledek voleb. Zároveň bych ráda podtrhla eh, za druhé, že eh, Tunisko zavedlo takový sice složitý eh, systém voleb, ale zvládli to za krátkou dobu. Je to pozitivní příklad, jak demokratický stát může zavádět jak eh, ekonomické i další reformy a zároveň i nadále bojuje proti nezaměstnanosti mladých, snaží se eh, bojovat proti hospodářským rozdílům mezi jednotlivými regiony. To je velice důležitý úkol pro nově zvolené politiky. Chci také přivítat uplatnění eh, zákona o rovněném postavení mužů a žen, ačkoliv to se neprojevilo po roce 2011, byla alespoň snaha uplatňovat tyto právní předpisy důkladněji rozhodně například umožnila větší participaci žen v politickém životě v Tunisku. Obecně mohu říci, že tento vývoj vnímám jako velmi pozitivní a slibný, nicméně ehm, vše není ještě vyhráno. Uvědomme si, jak je důležité, aby se nový politický systém, nový establishment osvědčil, eh, aby se eh, aby neupadl do bipolárního vnímání, které ohrozí reformy. V každém případě děkuji pozorovací misi za informace i za veškerou práci, kterou odvedli, protože jedině díky tomu jsme si udělali správný obrázek o tom, co se tam děje. Děkuji, paní Gabriel. Máme tady ještě pana Vancieriho, vyslechneme si jeho otázku. Děkuji, my jsme naslouchali s velkým zájmem. Jsem zpravodajem pro výroční zprávu k lidským právům. Ehm, děkuji za slovo. Pan kolega galeristě řekl vše, co bylo nutné říci a velice dobře schrnul zkušenosti parlamentní delegace, která byla pozorovatelskou misí ve volbách. Faktem je, že volby měly velmi pozitivní průběh a ne, nebylo tam takové napětí jako v roce 2011. A také musím říci, že pozorovatelské mise umožnily klidný průběh voleb a zároveň umožnili svobodné eh, předkládání volebních seznamů. A jsem přesvědčen, že právě tyto volby jsou zlomovým budem pro Tunisko. A zaslouží si ocenění Rád bych ještě zmínil dvě poznámky. Po těchto volbách a po nadcházejících prezidentských volbách bude Tunisko moci dokončit proces eh, demokratické stabilizace. To má velký význam, protože i malá země může být příkladem pro celý region i pro veřejné mínění v Evropě e, protože Evropané mm, vnímali arabské jaro nejprve s důvěrou, pak e, ukazovali svou nespokojenost a právě skutečnost, že Tunisko může výrazně přispět dokončení tohoto procesu, svědčí také o tom, že tyto změny přinesly pozitivní výsledky. A díky tomu bude možné lépe eh, pochopit celou situaci. Veřejné mínění je v tomto smyslu důležité. Volbami však demokratický proces nekončí. Stabilizace probíhá i nadále a Myslím si, že je důležité, aby Evropská unie také finančně přispěla k řešení hospodářské a sociální krize. Také vzhledem k tomu, že to je jeden z problémů, který je nutné vyřešit pro podporu demokratického procesu. Děkujeme všem. Děkuji kolegovi Gellerovi, který delegaci vedla. Děkuji všem zúčastněným. Děkuji. Další paní Dalie. Děkuji vám. Nechci opakovat to, co zaznělo z úst mých kolegů, pan Zryho a Peleta. Chtěla bych pouze zdůraznit několik aspektů Tunisku se podařilo překonat významnou etapu a je velice důležité, že se jim podařilo zvýšit účast ve volbách, tak jak řekla Marie Gabriel, vše také ale bohužel trošku podkopával fakt, že mladí lidé neby, se voleb moc neúčastnili a proto si myslím, že právě na vývoj mezi mladými lidmi musíme eh, klást velký důraz. Dokonce kampaň byla možná příliš klidná, je to také element, který eh, svědčí o povaze vývoji v té zemi. Eh, v kampani dominovaly dvě velké politické strany, s tím, že eh, ty, to představuje bipolární rozdělení mezi dvěma stranami. A neznamená to, že to pokryje vše, co Tunisany zajímá. Samozřejmě nejde pouze jenom o čísla účasti eh, ve volbách, ale také o to, zda jsou tam zastoupeny všechny vrstvy obyvatelstva s tím, že tam jsou islamisté, protiislamisté, sekulárně i religiozně zaměření lidé eh, a především možnosti řešení sociálních a politických, ekonomických problémů. Ehm, chci ještě podtrhnout, že je potřeba ehm, jedné otázce vědomat velkou pozornost a to jsou média. Vůbec ehm, systém sdělovacích prostředků v Tunisku není nastaven úplně optimálně. Ehm, samozřejmě eh, média, která jsou bohatší, pak mohou eh, víceméně nabídnout ještě další úhel pohledu. Důležité je, eh, abychom byli velmi obezřetní také k úloze médií. Ehm, obecně si myslím, že z institucionálního hlediska je tuniský politický systém ovládán dvěma hlavními stranami, a jsou tedy jenom dvě a ty nemusí mít dostatečné kapacity, žádná z nich vytvořit většinovou vládu nebo dostatečnou koalici, aby si získala dostatečnou podporu. Ehm, samozřejmě doufejme, že současné rozhovory přejdou z fáze teoretických debat a dají vznik vládě a do, uvidíme, jak dopadnou prezidentské volby, které se mají konat 23. listopadu, co považuji také za důležité ehm, je, že NADA zatím nemá prezidentského kandidáta do prezidentských voleb, tak eh, uvidíme, jak jak se bude situace v následujících dnech vyvíjet. Nechci eh, se vyjadřovat pesimisticky nebo vyznít pesimisticky, protože i nadále platí, že Tunisko je příkladem celému regionu, především v demokratické transformaci a Myslím si, že právě toto je důležitým vysvětlením. Důležité je být i nadále obezřetný a to v mnoha směrech, ať už z hlediska rozvoje institucí, ať už z hlediska úlohy médií, reformy policie, reformy soudnictví a podobně a samozřejmě také ze občanské společnosti v Tunisku, protože právě Tunisko patří k těm zemím, kde je občanská společnost výborně organizována a pokud by se eh, ústavní proces dostal do eh, slepé uličky, tak potom by se ozvala občanská společnost a na tu budeme také spoléhat do značné míry a myslím si, že eh, musíme tedy vnímat všechny aktéry tohoto procesu jako důležité. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Preda. Děkuji a slovo dostává pan Preda. Děkuji mnohokrát. Chci poblahopřát a poděkovat kolegům, kteří vyrazili na pozorovací misi během tuniských vol Lepe, Michal Galera, další kolegové odvedli velmi dobrou práci. Volby proběhly dobře. Nenastal žádný organizační problém. A toto by mohlo být vnímáno také pozitivně, když se ohledneme na vývoj od roku 2011. Tehdy kolegové také byli v delegaci Evropské unie, která pozorovala volby. Obecně musím říct, že již tehdy z organizačního hlediska proběhlo všechno v pořádku, organizační problém tam nenastal ale ve světle toho, co řekli naši kolegové, samozřejmě parlamentní volby představují jeden krok, první fázi, protože nás ještě čekají prezidentské volby a to vše má nastat ještě do Vánoc. A uvidíme, jakým způsobem po prezidentských volbách může nastat uh, většina. Máme stranu Nahda, která eh, také získala poměrně dost hlasů. Máme také ještě dvě malé strany a víme, že tam ještě CPR a další strany, které eh, skončily velmi špatně ale můžeme také čekat určité vyrovnání mezi dvěma stranami, které získaly nejvíce hlasů voličů. Obecně, když si klademe otázku, ten vítěz voleb Nida Tunis, Ehm, jakým způsobem se svým vítězstvím naloží, protože zaznamenáváme určitou fragmentaci v politické scéně Tunisu, nejenom bipolarizaci, ale obecně ehm, velkou rozrůzněnost politické scény, fragmentaci. Máme tam seznam 1300 různých subjektů a je velice obtížné pro vítěze voleb získat parlamentní většinu. Hlavní otázka, která se naskýtá, zda si vůbec můžeme představit, že se k vládě dostanou umírnění islamisté. Vůbec půjde o to, jakou většinovou koalici utvoří eh, tento nový vítěz Nida Tunis ehm, a zároveň Ehm, to je strana sekulární, to má význam, oni kladou velký důraz právě na sekulární politiku ehm, a uvidíme, jak se to projeví v praxi. Ale myslím si, že se můžeme konkrétně vyjádřit teprve poté, jak dopadnou prezidentské volby, až budeme vědět, Uvidíme, to už tady kolegové zmiňovali, může vzniknout velká koalice třeba, která bude mít jasnou většinu eh, nebo najde nějaký modus vivendi eh, pro eh, další spolupráci. Děkuji vám. Muchas gracias, señor Preda. Es el turno del señor Kang. děkuji, pane Predo. A nyní má slovo pan Kany. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát všem kolegům, kteří se zapojili a kteří nám poskytli tuto zprávu. Je zřejmé, že si vedli velice dobře. A jsem také rád, že vidím tuto změnu. A také mi přijde velice povzbudivé, že všechny strany akceptovaly výsledek. To je také velice dobrý eh, výsledek. Je to pozitivní známka. Další věc, která mi připadala zajímavá, bylo to, že další strana, která má být politickými islamisty, to, jak zvládá situaci v Tunisku, ukazuje, že se možná můžeme poučit z toho, jak naložit s dalšími isla- islamistickými stranami na Blízkém východě. Já myslím, že na této frontě máme problémy. Takže určitě je to dobrý příklad, na který bychom se měli podívat, jaký je jejich příspěvek a do jaké míry hrají pozitivní roli a pomáhají eh, dalším postupu. Mluvili jsme o tom, že, nebo slyšeli jsme, že mladí lidé se neúčastnili. To je důležité, protože jsou naší budoucností, ale mě by také zajímalo, jaká byla účast žen. Samozřejmě chápeme, že jsme sice měli tyto volby, ale demokracie to nejsou jenom volby. Můžete nám říct něco víc o demokratickém procesu v institucích? Já jsem nový europoslanec, takže bych rád pochopil, jakou další pomoci budeme poskytovat, aby se zajistilo, že tyto demokratické procesy, které probíhají, povedou k vytvoření silných skupin ve společnosti, aby se zároveň staly také vzorem pro zbytek Blízkého východu. Děkuji a jako poslední dostává slovo pan Bostinaru. Děkuji, pane předsedo. Stručně, kolegové, za prvé. Tunisko ukazuje, že je schopné změny. Je to země, která po revoluci je stále stabilní, nedochází k žádnému významnému vlivu nějakých radikálních islamistických skupin. Volby byly celkem pozitivní, atmosféra byla dobrá a nedá se to srovnávat s žádným jiným eh, precedentem v této oblasti. To bychom měli vzít najevo. Místo toho, abychom se je snažili neustále poučovat, měli bychom vzít na vědomí, že Tunisko si vedlo nesmírně dobře, vzhledem k tomu, jaké napětí zažívalo. Za druhé je důležité zvážit, že posílení vztahů mezi EU a Tuniskem je zásadní. Naše reakce na bilaterální žádosti Tuniska, kteří chtějí, aby se Evropa více zapojila, musíme reagovat. Za druhé, Evropa potřebuje Tunisko, abychom posílili náš pozitivní demokratický vliv v zemích Magrebu. A tady bych rozhodně doporučoval, abychom posílili naši spolupráci s Tuniskem, Alžírskem a Marokem s tím, že jenom ve spolupráci s nimi můžeme pozitivně ovlivnit další země v tomto regionu. Je důležité naslouchat tomu, co říkají míněné islamistické síly a tyto země v tomto regionu, abychom mohli řešit krizi, která vznikla v celém regionu. A další věc, já myslím, že je čas, abychom se podívali na situaci tuniských aktiv, která se nachází v některých našich členských státech EU. A místo toho, abychom tak dlouho poučovali ostatní, musíme se postavit této dramatické realitě. Chtějí členské státy projednou spravedlivě řešit otázku aktiv, která jsou v evropských bankách? A musíme také zvážit naše vztahy se Saudskou Arábií. Tam je opravdu hodně aktiv. A poslední věc, jakou roli může hrát Euromed? Já myslím, že Euromed by měl v této kritické době se hrát zásadní roli. Měl by se zapojit do úsilí, které zajistí lepší budoucnost tohoto regionu, aby byl stabilní, aby se také zajistilo, že se stabilizují, stabilizují tak hodně nestabilní země, jako je Libie a další, což vyžaduje spolupráci mezi EU, Tuniskem a skupinou zemí, které si vedou celkem dobře v této těžké době. Takže já blahopřeji Tunisanům k tomu, že úspěšně prošlo touto zkouškou a doufám, že budeme spolupracovat s Tuniskem také, abychom se poučili od našich tuneckých přátel, abychom věděli, co je potřeba udělat do budoucna. Děkuji. Mnohokrát děkuji. A pan Galer na závěr. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím reagovat na některé věci, které byly nadneseny. Za prvé, pokud je o další spolupráci, já myslím, že se tady v zásadě shodneme a konkrétně my jsme v parlamentu dostali žádost od UNDP, kde se řídí tento program demokracie. Máme žádost, aby někdy v druhé polovině ledna nebo v únoru někdo přijel na konferenci o organizaci politických skupin. To je žádost tunického parlamentu, a protože teď už je po volbách a jsou řádně sestavení, chtějí vidět, jak se organizujeme my v našich skupinách, ale také navzájem. Budou potřebovat koalici a takové věci budou zajímat. Takže to se chystá. Pokud jde o zapojení OSN, já si pamatuju velice dobře, že EASY, to je volební komise, původně říkala, že je registrovaných o něco více žen než mužů. V občanské společnosti se ženy zapojily velice aktivně, protože já myslím, že z jejich pohledu museli něco udělat, aby se vyhnuli ústavě ve stylu šáry. Takže bezprostředně před volbami se projevovala určitá aktivita. V den voleb zřejmě nerozdělovali hlasy na mužské a ženské. Nemám čísla, nevím, jaká byla účast. Viděl jsem dlouhé fronty a bylo, byly docela smíšené. Neměl jsem pocit, že je tam žen méně. <coughs> Ale co je zajímavé ve vztahu k volbám, je to, že stranické seznamy, protože platila povinnost střídat muže a ženy na těch seznamech aby tam bylo tedy 50 žen. Ten volební systém posledně, když byla jenom jedna velká strana, vedl k situaci, kdy ve volebních obvodech až 10 míst nebo uplatňoval se ten poměrný systém. Takže když maximálně bylo 10 míst, dokážete si představit, kolik procent, kolik míst potřebujete, abyste měli stranu. druhé místo ve volebním okrsku a jenom jedna velká strana byla posledně a tam měli jako jedničky na seznamu hlavně muže. A posledně to znamenalo, že měli 45, nějaký 45 žen, hlavně ze strany Machta, to byla ta největší strana. Tentokrát jsme měli dvě poměrně velké strany a znamenalo to, že těch žen bylo mnohem víc. Já jsem ta čísla ještě neviděl, ale žen bylo mnohem víc z těch dvou hlavních stran. Takový to mělo důsledek. Celkově bylo jenom na, ve 12% na špičce toho seznamu byly ženy, ale to je důsledek toho volebního systému a toho, že jsou dvě strany, dvě velké strany. Takže já si myslím, že v novém parlamentu rozhodně uvidíme více žen. Děkuji. Děkuji. Jak jsem řekl, budeme toto tématu diskutovat dál. Budeme se snažit maximálně podpořit a pomoc stabilizaci eh, severní Afriky. A nyní další bod programu. A to je protokol mm, dohody eh, mezi Euro středomořím. Ehm, Termín na pozměňovací návrhy je 11. listopad. Pa, eh, spravodajem je pan Brok, který tady není. Takže pan Pancery vystoupí velice stručně. Jde o eh, proces, který Ehm, reflektuje vstup Bulharska a Rumunska a rozšiřuje dopady této dohody na další dvě země. Články 217.18 eh, odstavec 2 se musí přizpůsobit eh, smlouvě o fungování EU. Je to, nejsou tam specifické připomínky ohledně aplikace tohoto protokolu, který eh, se očekával. Děkuji. Děkuji, připomínám tedy ten harmonogram 11. listopad a 1. prosince budeme hlasovat ve výboru a v lednu pak budeme hlasovat na plénu. Nějaká další žádost o slovo? tuniský velvyslanec je mezi námi přítomný, chce uh, ehm, přenes nějaké upřesnění. Několik upřesnění. 68 žen bylo zvoleno, tedy 30 poslanců jsou ženy. Jenom to je pro upřesnění. Děkuji. Děkuji za upřesnění. Pokud není žádná další žádost o slovo, tak tímto uzavírám dnešní jednání. Budeme pokračovat o půl čtvrté.